Good afternoon, dear colleagues. Dobré odpoledne, kolegové, dámy a pánové, členové výboru LIBE. Začneme opět po dopoledním jednání. Začneme podle plánu s bodem číslo 11, což jsou závěry maďarského předsednictví v oblasti spravedlnosti a vnitra a e, e, i si vyslechneme, jak to je s jednáním o asilovém režimu. To je nejdůležitější část e, agendy našeho zasedání tento týden, tedy vyslechnout si závěry maďarského předsednictví, a které Maďarsko, které předsedalo Radě EU a zde proto eh, eh, chci uvítat dva členy maďarské vlády. Vítáme je a děkujeme jim, že přišli a těšíme se na prezentaci závěru maďarského předsednictví, které přednese pan Tibor Navraxis, místo předseda vlády a ministr ministr spravedlnosti a potom pan Šandor Pinter, který je ministr vnitra. Pane místo předsedo vlády, pane ministře, si máte slovo jako první. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy a vážení pánové. před půl rokem 26.1.2011 jsem již měl jednou příležitost hovořit zde na vašem výboru o našich cílech. Cílech pro naše maďarské předsednictví. Dnes po půl roce, na konci maďarského předsednictví, jsem velice poděšen, že vám mohu sdělit, že se nám podařilo dosáhnout uskutečnit naše nejdůležitější cíle. Dovolte mi, abych vám podal krátký přehled o této záležitosti a pak bych byl velice rád a budu potěšen, pokud mi budete klást otázky. Když jsme si stanovovali naše cíle pro oblast justice, cíle našeho maďarského předsednictví, tak jako nejdůležitější hledisko jsme použili to, že jsme chtěli, jak si dá, dát, do ústředí našich snah faktor člověka. Chceme tedy sloužit občanům Evropské unie. My všichni chceme žít v Evropské unii, která bude blízká svým občanům. A abychom tento cíl mohli uskutečnit, tak maďarské předsednictví se ze všech sil snažilo tento cíl uskutečnit a já si tady doufám říci, že naše snahy byly korunovány úspěchem. Zachování práv občanů Evropské unie ji již po splatnosti Lisabonské smlouvy zakotveno v listině pro základní práva. Tato práva jsou tedy obsažena v listině a my nyní máme možnost je co nejlépe využívat. My jsme zahájili politickou diskuzi v rámci neformální schůzky rady v lednu, diskuzi o tom, jakým způsobem mohou instituce Evropské unie, zejména rada, docílit přiměřenou úrovni, úroveň ochrany základních práv. V květnu došlo k setkání, formálnímu setkání rady a byly přijaty oficiální závěry rady k tomuto tématu. Rada potom v červnu přijala pokyny pro provádění listiny. Pro občany Evropské unie jsou nyní hmatatelné výhody spolupráce v rámci Evropské unie. A budou hmatatelné zejména v tom smyslu, že budeme aplikovat listinu cíleně, korektně a tak, aby její aplikace byla blízká občanům, aby občané mohli ve svém každodenním životě sledovat, jakým způsobem se tato věc obdíjí. Máme zde tedy občanství Evropské unie, z toho pochází práva, která jsou vymahatelná. Je možná je vymáhat u soudu. A Evropské občanství vytváří společenství občanů, které nemá pouze politický právní základ, ale je jakýmsi společenstvím hodnot. Této otázce jsme se věnovali na neformální schůzce rady v lednu a diskutovali jsme o ní na základě sdělení komise o unijním občanství. S ochranou základních práv samozřejmě souvisí rovněž přístup Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv. My jsme Procent přistupování Evropské unii podporovali, věnovali jsme tomu opravdu velkou pozornost, pro nás to byla prioritní věc a na této věci se jasně ukázalo, že Evropské unie a její instituce jsou zavázáni principu zachovávání základních lidských práv. Během našeho předsednictví jsme mohli dokončit veškerá jednání a nyní byly přijaty interní právní akty, které jsou nutné pro formální proces přístupu. Dalším naším cílem, další našou prioritou byla pomoc obětem trestních činů. V březnu byla na tomto téma konána v Budapešti konference. Hlavním cílem bylo stanovit a identifikovat nejdůležitější problémy v oblasti pomoci obětem a vypracovat návrhy na řešení těchto problémů. Na základě diskusí, které probíhaly na této konferenci, pak Maďarsko vypracovalo časový plán pro oběť pomocí. Tento časový plán má sloužit jako jakási pomůcka, pro vypracovávání kvalitního a účinného systému pomoci obětem trestních činů. Tento dokument byl schválen minulý týden na odpovídající radě ministrů a jmenuje se Agenda či časový plán z Budapešti. Vaším naším cílem bylo co nejefektivněji chránit práva dětí a zejména zabránit tomu, aby se děti stávaly obětmi trestních činů. Toto byla pro nás opravdu srdeční záležitost. Stejně jako ostatní členské státy, Maďarsko věnuje tomuto tématu obzvláště vysokou pozornost. Rámcová dohoda o sexuálním zneužívání dětí a o boji proti sexuálnímu zneužívání dětí která eh, je již neplatná a pak zde máme novou úpravu Lanzarote. Toto bylo vlastně jedno z klíčovým elementem trojky belgického, maďarského, španělského předsednictví. Dále jsme vedli jednání v rámci triologu s Evropským parlamentem. V tomto kontextu bych chtěl zdůraznit, že Velice děkuji paní zpravodajce, paní Angeliny, za její opravdu velkou, velké úsilí a děkuji rovněž maďarským kolegům. Děkuji jim za to, že nyní se nacházíme krátce před dohodou a máme veškerý důvod pro to, abychom douvali, že tento legislativní proces bude dokončen ještě za maďarského předsednictví. Ochrana menšin. Boj proti chudobě a s tím se samozřejmě pojí zlepšení situace Romů. Vše toto bylo rovněž prioritami maďarského předsednictví. V květnu byly přijaty závěry Rady k sdělení komise o celoevropském rámci národních strategií pro Romy. Zde se ukazuje politická angažovanost členských států, členské státy mají zájem o to podílet se na společném evropském rámci. A není k otázce ochrany údajů. Naším cílem bylo, abychom vyvinuli jednotný nový instrument pro ochranu osobních údajů. K tomuto sloužilo několik akcí, které se věnovaly tématu ochrana údajů a několik projektů. Rovněž jsme opakovaně provedli konzultace o sdělení komise, které se týkalo ochrany údajů. I zde se nám podařilo dosáhnout našeho cíle. Závěry rady byly přijaty a my doufáme, že konference odborníků k tématu budoucí výzvy v oblasti ochrany údajů, která začíná zítra, že tato konference ukáže nové možné cesty v této oblasti. Je důležité zdůraznit, že vyjednávání o dohodě mezi Evropskou unii a USA o ochraně osobních údajů již rovněž začala a e, naše předsednictví samozřejmě Eh, veškerou činnost spojenou s konferencí sleduje. Co se týče trestního práva, pro belgické a maďarské předsednictví byla tato oblast velice důležitá. Maďarské předsednictví se věnovalo návrhu směrnice o poučení obviněných a rovněž to byla naše priorita v rámci trialogu s Evropským parlamentem. Paní Birgit Sip vedla tato jednání jsme mohli v celé řadě otázek do, docílit dohody, ale je třeba ještě o návrhu nadále diskutovat. Já vycházím z toho, že Rada Evropský parlament se již brzy shodnou na konečné podobě textu. K tomu je ovšem třeba provést ještě další konzultace a je rovněž třeba, aby obě dvě strany prokázaly, že jsou dostatečně flexibilní. Já doufám a věřím, že tento postoj byl velice dobrý. I parlament eh, projevil ochotu ke kompromisu a já bych vás poprosila o stejný postroj i v budoucnosti, abychom mohli úspěšně uzavřít i další záležitosti. Dalším důležitým tématem pro nás byl eh, Evropský vyšetřovací příkaz. Eh, Toto téma jsme převzali od belgického předsednictví a na schůzi rady 10. června jsme hovořili o všeobecných ustanoveních tohoto návrhu a docílili jsme schody. Tuto složku, toto téma nyní tedy předáváme polskému předsednictví. Bude ještě třeba provádět diskuze zejména ustanovení, které se týkají specifického vyšetřování. Dále návrh směrnice o kybernetických útocích. I toto bylo součástí naší agendy. V Dubnu jsme na to téma zorganizovali konferenci a na schůzce rady 10.6. jsme eh, v této věci přijali společný přístup. V rámci justiční spolupráci v občanskoprávních věcech bylo naším cílem během vyjednávání o směrnici o dědictví. Chtěli jsme tady pokročit. Před tam šlo o jisté rozvolnění odpovídajících ustanovení. Směrnice se snaží celou věc zjednodušit a ulehčit eh, vlastně vypořádání dědictví s přehraničním prvkem. Ulehčit to jak pro dědice, tak pro další účastníky takovéhoto přeshraničního dědického řízení. Tato směrnice je nástrojem, který by mohl sloužit jako právo pro vytváření, jako příklad, promiňte, pro vytváření práva ve prospěch a v zájmu unijních občanů. Je důležité, abychom zvýšili vymahatelnost práva pro občany v dědických řízeních a Rovněž je důležité, abychom dokázali zabránit duplicitě soudních řízení, dědických řízení. A další věc, chci říci, že naše snahy v této oblasti byly úspěšné na schůzi odpovědající rady jsme dokázali přijmout politický kompromisní balíček, který se týká návrhu nařízení. Změna nařízení, které se týká vzájemného uznávání a e, vykonovatelnosti soudních rozhodnutí v věcech obchodních a občanskoprávních. I toto bylo pro nás prioritou. Výsledek intenzivní práce odborníků byl bylo to, že po prvním čtení jsme měli, mohli předložit návrh, který může sloužit jako základ pro další kodifikační práci. Milí kolegové a milé kolegyně, jsem potěšen, že mohu konstatovat, že maďarské předsednictví dokázalo eh, docílit významný pokrok v celé řadě věcí, které se týkají oblasti justice. Já bych chtěl poděkovat všem za podporu a dobrou spolupráci a chtěl bych rovněž poděkovat španělskému a belgickému předsednictví, protože to byly členské státy, které pracovaly před námi v rámci TRIA, v rámci TROJ předsednictví. A chci poděkovat za to, že oni nám předali velice dobře zpracovaná témata, které jsme my potom mohli rozvíjet dále. Děkuji rovněž nadcházejícím, přeji rovněž nadcházejícím předsednictvím mnoho úspěchu a chci vám říct, že vždy můžete počítat s konstruktivní spoluprácí Maďarska. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám za tuto prezentaci a za to, že jste ji stihnul eh, v tak krátkém čase. To nám nepochybně pomůže, protože eh, pokud jde o čas vymezený na tuto prezentaci, je hodina a 30 minut až do 4.30, 16.30. Poté je plánováno hlasování o celé řadě různých iniciativ, jako obvykle. Hlasování se má zaměřovat na některé závazky, který, které přijali poslanci. Nyní navrhuji, abychom vyslechli pana Sandora Pintra, ministra vnitra, jeho prezentaci a abychom poté zahájili první kolo diskuze, budou to koordinátoři eh, za politické skupiny a pak další budou dvě kola otázek a budou eh, samozřejmě vyhrazeny také úseky pro zodpovězení a reakce. Takže tady máme vlastně hodinu a půl na diskuzi o prezentacích obou ministrů. A nyní má slovo ministr Pinter. Děkuji, pane předsedo. Je mi velkou ctí, že mohu znovu hovořit k vám na tomto výboru a že vás mohu informovat o tom, jaké cíle jsme sledovali a jaké cíle se nám podařilo uskutečnit. Znali jste naše cíle, já jsem vás zde o tom osobně informoval a znali jste rovněž naše priority. Rád bych předeslal, že se, že tedy v současné době dosahujeme konec prvního troj předsednictví po Lisabonu. Tedy, že naši práci jsme tedy odváděli mm, v rámci nových očekávání, které na nás kladl vstup vlastnost Lisabonské zprouvy a museli jsme velice úzce spolupracovat s vámi a dbát a respektovat celou řadu věcí. Již nyní bych vám chtěl poděkovat za naši společnou práci a za vaši podporu a pomoc. Naší první prioritou byl boj proti organizovanému zločinu. Od roku 2000 od stokholmského programu se v podstatě nikdo tomuto tématu nevěnoval. My jsme sledovali změny v metodách organizovaného zločinu, ale nedokázali jsme to nějak schrnout, protože jsme neměli přehled o těchto metodách které i v souvislosti s hospodářskou krizí vznikaly v různých pozměněných podobách. My jsme si tedy předsedzali vypracovat si takovýto přehled a e, to, co celé jsme schnuli a máme knihu a CD, které se tomuto tématu věnují. Téměř všechny členské státy Evropské unie přišly se svými příspěvky, se svými zkušeností, či poskytly práci svých expertů, policistů. A tímto způsobem jsme tady společně vypracovali tuto knihu, která v sobě obsahuje i e, osvědčené postupy. E, pane předsedo, symbolicky bych vám předal tuto knihu, ale v podstatě ji chci předat celému parlamentu. Je to známkou naší důvěry. Šlo nám o to, abychom posílili důvěru mezi radou a parlamentem. A k tomu patří rovněž přístup k tajným dokumentům. Přístup k tajným dokumentům pro parlament. Pan Coelho, pan zpravodaj, Totiž maďarské předsednictví poprosil o to, abychom jako rada parlamentu toto právo na přístup k tajným dokumentům poskytli. E, vlastně tato myšlenka se zrodila v době, kdy šlo o přístup Bulharska a Rumunska a nyní jsme učinili důležitý krok vpřed ve smyslu toho, aby poslanci Evropského parlamentu měli přístup k tajným dokumentům. Druhá důležitá oblast se týká kybernetické kriminality, kybernetických útoků a kriminality na internetu vůbec. V roce 2001 byla přijata takzvaná Budapeštská umluva, ve které bylo schrnuto, jaká očekávání má Evropská unie v oblasti boje proti kybernetickým útokům. Doposud se k této dohodě připojilo asi 40 zemí, parafovalo jít, ale 10 členů Evropské unie to zatím neučinilo. Já bych chtěla vás tady na tom místě vás chtěl poprosit, abyste si ověřili, abyste se podívali na to, zda opravdu se udělalo vše pro to, aby veškeré země parafovaly tuto smlouvu. Další důležitou oblastí byla oblast PNR, jména evidence cestujících. I zde se nám podařilo dosáhnout pokroku. Jednali jsme s Austrálií, s Kanadou a s, spojenými státy. Co se týče dohody s Austrálií, tak ta je v podstatě v konečné fázi, jsme krátce před uzavření dohody. To neplatí pro Kanadu a ani pro Spojené státy, tam budeme muset ještě dále vyjednávat. Krymská rozhodnutí pro nás představovala také prioritu. V době, kdy jsme převzali předsednictví, Existovalo osm členských států, které ve třech oblastech ještě neudě, no, neučinilo dost eh, věcí. Týkalo se TNA, otisku prstů a dalších záležitostí. Jak jsem mi říkal, bylo to tehdy osm států, které ve třech oblastech primských eh, dohod eh, mělo tedy tyto nezady. Oni se ovšem připojili a my doufáme, že se připojí ještě celá řada dalších států. Další oblastí, které jsme se věnovali, byl boj proti terorismu. Pro 11. září a, nyní, abych tak řekl, jsme oslavili desáté výročí budeme oslavíme desáté výročí 11. září. I v kontextu tedy zabití Bin Ladena si myslím, že s ohledem na tyto dvě věci musíme být obezřetní a výměna informací je jistě velice důležitá v tomto světle. Doufáme, že se nám podaří zabránit tomu, aby došlo k nějakému neblahému činu. Další téma, Schengen. Tam došlo k celé řadě pohybu světlým okamžikům, i k problematickým okamžikům. My jsme měli pocit, že to je priorita, kterou budeme, muset, budeme moci uskutečnit snadno, pak tomu ale nebylo. Bulharsko mělo problémy, nedokázalo držet krok a potom v únoru ministři z Německa a Francie zaslali pis, ve kterém vyjadřili své obavy z dalšího rozšiřování šengenského prostoru. Bulharsko dokázalo naplnit veškeré podmínky a kritéria do 15.3. A nyní jsme dospěli tak daleko, že na poslední schůzi rady jsme mohli přijmout závěry rady, ve kterých je obsaženo, že v září se této otázce budeme ještě jednou věnovat. Technické požadavky pro vstup tyto země splnily. A Ševal, eh, evaluační komise, to takto potvrdila. Jsem přesvědčen o tom, že v září se nám podaří dosáhnout i tohoto cíle. A nyní bych ještě zůstal u šengenské problematiky. Jaká nová opatření jsou nutná pro to, aby šengenský systém a Schengenská dohoda a prováděcí umluva mohly být eh, funkční i nadále mohly existovat i nadále. Já jsem přesvědčen o tom, že jedna z největších vymožeností Evropské unie je právě svoboda pohybu. A jsem přesvědčen o tom, že této svobody se nesmíme vzdávat. Na druhou stranu bychom ovšem měli proskoumat a ověřit, jakým způsobem se můžeme vyvarovat nebezpečí, které vyplývají z otevření hranic. Před námi stojí nové výzvy a já doufám, že v budoucnosti dokážeme tyto výzvy zvládnout my jako členská země a Polsko jako nová předsednická země. Další záležitost. Situace v Severní Africe, to pro nás byla samozřejmě také obrovská výzva. Situace v Líbii, v Tunisku, v Egyptě, události v těchto zemích. Já bych chtěl zdůraznit že efektivní že Unie byla schopna poskytnout efektivní a rychlou odpověď. My jsme velice rychle zaktivovali monitori- moni- Centrum pro monitoring a informování. Měli jsme situaci pod kontrolou a Dokázali jsme rovněž eh, dát k dispozici odpovědějící finanční prostředky pro členské státy, které byly v potížích, jednalo se o 100, několik stovek milionů eur. Takže jsme opravdu dokázali rychle zareagovat, zaktivovali jsme rovněž agenturu Frontex, a to tak rychle, že obě dvě, několik z různých stran a států bylo velice spokojeno. Malta, O tom je třeba hovořit. Malta byla vystavena enormnímu migračnímu tlaku a abychom to dokázali zvládnout, tak jsme opravdu vsadili na solidaritu. Další členské státy, tedy mimo Malty, převzali od Malty 1014 uprchlíků, což vedlo k tomu, že situace na Maltě se alespoň trochu vylepšila. 174 státní příslušníků z Čadu eh, se mohlo s naší pomocí vrátit do své vlasti a my měli bychom zapomínat i na další akce. My jsme například eh, poskytli eh, lety, tak aby občané Evropské unie mohli z problémových zemí se vrátit zpět do své vlasti. Co se týče Líbie, tak zde vlastně veškerá velvyslanství jsou zde zavřela, ale maďarský konzulát je neustále přítomen a pomáhá všem občanům Evropské unie. Když jsme poprvé hovořili o našich, o našich cílech, tak největším problémem bylo Řecko. Ovšem další události ukázal jiný směr. Nyní je v popředí Kypr, Malta a Itálie, jakožto země, které se potíkají s obrovskými problémy. Důležité úkoly jsme rovněž měli v oblasti azylu. Stockholmský program obsahuje lhůtu, stanovuje lhůtu o rok 2012, kdy je třeba dosáhnout jistého pokroku. Na schůzi rady 11. dubna se hovořilo o směrnici o trvalém pobytu. Tato směrnice byla změněna a to pro nás bylo velice důležité. Rovněž jsme dosáhli pokroku v souvislosti s takzvanou kvalifikační směrnicí. My, eh, rovněž se vedly rozhovory s parlamentem a já doufám, že příští týden zúraznuju, já doufám tedy, že příští týden se nám podaří i v této věci dosáhnout schody. Nařízení Dublin. K tomu bych také rád něco podotkl. Toto nařízení mělo být, eh, měla být pozastavena jeho platnost. A vzhledem k událostem v severní Africe a v Libii, tak eh, bohužel nemohlo k tomuto dojít a některé členské státy také měly laxní eh, postoj k tomuto. To platí pro Maďarsko, Řecko, Kypr, Maltu. Ehm, takže také i máme jasný postoj k Eurodaku a Eurodak musí eh, být eh, revidován eh, a mm, je třeba, aby k Eurodaku a k jeho databázi měli přístup policejní síly. Víme, že Rada a komise hm, to nemohou vyřešit sami, tady potřebujeme vaší pomoc. A pokud jde o e, e, tu agendu e, etablování uprchlíků, takže v lednu na výboru Libe jsem představoval priority maďarského předsednictví a zmínil jsem právě toto téma. My jsme se snažili nalézt kompromisní řešení. Já jsem si jist, že hm, se tím bude zabývat a naváže na to budoucí předsednictví. Dále eh, ten azylový podporný úřad. Eh, myslím si, že Paní Sargentini měla otázku na naše priority. Ano, protože eh, my jsme sice provedli různé analýzy, ale ještě nebylo přijato rozhodnutí, takže teď nás čeká tento mm, kvalitativní krok vpřed. Také i se eh, jedná o jednotném eh, povolení v souvislosti s legální migrací a zde také máme různé návrhy. Na konci června jsme se již přiblížili dohodě a příští týden, v průběhu příštího týdne a na neformálním trialogu doufáme, že se dohodneme na výsledku. Pokud jde o ty eh, eh, tedy transfery pracovníků uvnitř společenství, ano, takže to je jedno z nejsnažších témat, protože to si přejí všechny členské státy, všichni si přejí, aby nadnárodní společnosti mohly tedy vzkvétat na území státu, takže my jsme udělali už určitý pokrok, pokud jde o převody pracovníků uvnitř společenství, ale ten výsledek ještě není definitivní. Máme zde návrh koncepce a také i ta situace je dost eh, podobná, eh, jako je směrnice o sezónních pracovnících. Dále i náš boj proti nezákonné migraci. Tak zde jsme přijali strategii 9. června, jsme ji přijali a také i jsme se zabývali nařízením Frontex. To je další důležité téma. Já vím, že parlament eh, tomuto věnuje velkou pozornost. Vlastně máme 300 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy k původnímu návrhu a 103 mhm. se dostalo do rady a z těch 103 eh, jsme vyřešili asi 100, takže asi 3 ještě jsou, kde jsme se nedohodli. Já doufám, že se to podaří, že se dohodneme s parlamentem, co nevidět. Zhruba řečeno, v zásadě to je vše, co jsem chtěl říci a chci vám ještě jednou poděkovat za spolupráci a za podporu. Doufám, že také i eh, budete naše výsledky považovat za úspěšné. Dobře, děkuji a teď zahájíme diskuzi. Prosím, eh, eh, respektujte časový rámec, který máme k dispozici a vzhledem k tomu, že pan ministr dali k dispozici, eh, že eh, zástupci maďarské vlády dali k dispozici tyto informace výboru Libe, takže <clears throat> se můžeme omezit eh, na dvě minuty a to mm, nejprve to bude kolečko zástupců politických skupin a potom kolečko s dalšími členy výboru. Začneme EP, s EPP, to je pan Sokor, pokud se nemýlím, tak prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Party is. E Ve jménu politické skupiny EPP bych chtěl poděkovat panu Pinterovi a panu Navračicovi. Pan Pinter v podstatě mu otázku, která souvisí s Schengenem, zodpověděl. On zmínil zde to září, takže já už bych tomu v podstatě nic podotknout nemusel. Děkuji za slovo. Děkuji a nyní pan Moraes za socialisty demokraty. Děkuji, pane předsedo. Já jsem myslel, že ta předchozí otázka bude <laughs> delší, tak jsem se připravoval. Za prvé chci poděkovat obou ministrům bez ohledu na politické pozice, tak je pravda, že to bylo intenzivní období pro oblast spravedlnosti a vnitra, to musíme všichni uznat. A spíše než bych procházel všechna témata, tak dovolte, abych zmínil něco, co nás hodně zneklidnilo na konci předsednictví, a to ve dvou oblastech. První oblast, mm, ta se týká hodně naší frakce, a to je ten Evropský ochranný rozkaz. My jsme byli překvapeni, když jsme slyšeli, že Rada není ochotná pokračovat s touto směrnicí a Historie jasná. Bylo toho na žádost rady, kdy parlament to vzal velice vážně, kromě tedy toho omezení podle působnosti na trestnou, trestné činy. Jak pan ministr ví, my ve výboru Libe a FEM jsme se tomu hodně věnovali, včetně toho rozhodnutí jít do druhého čtení. A nyní samozřejmě koalice občanů a další, kteří si přáli Eh, tento ochranný rozkaz, eh, ty, ti by si určitě nepřáli, abychom promrhali celý rok jednáním o tomto významném tématu, takže eh, i proto jako parlament jsme ochotni i pracovat tedy na tom civilně právním ochraném rozkazu. Ale rádi bychom slyšeli, co vy si myslíte osobně o této kombinaci Mm, na této normě, která doufám bude úspěšně dojednána. A potom určitě někteří kolegové chtějí také změnit azyl a migraci, tak já azyl rychle na pana Pintera který zmínil ten asilový balíček. Opět ano, děkujeme za vykonanou práci, ale naše eh, frakce eh, by chtěla, abychom měli kvalitní legislativu v oblasti azylu, abychom ji měli již do roku 2012, což je velice krátký čas. Takže eh, Vím, že to nebylo eh, ani vyřešeno za maďarského předsednictví a celá série předsednických zemí tedy eh, Hm, pracuje na tom balíčku, ale my chceme, aby to bylo kvalitní, aby tam bylo kvalitní řízení a Eurodac a podobně. Také chci i poděkovat, že jste zmínili legální migraci a balíček s tím spojený. Zde byl učiněn určitý pokrok, takže dovolte, abych skončil takto pozitivně. Děkuji paní Weber za liberály. Děkuji vám. A děkuji oběma ministrům za to, že se dostavili děkuji za jejich prezentace. A vzhledem k tomu, že se zaměřili na úspěchy, tak já si dovolím poukázat na některé problematické oblasti, které ještě vnímáme na konci maďarského předsednictví. Přetrvávají některé nedořešené záležitosti a ty souvisejí i s tím jak to bude řešit nadcházející předsednictví, čili jaké je dědictví vašeho předsednictví. Pokud jde například zpráva Angelily o ochraně dětí, tak eh, tam jsme ještě daleko od cíle. Naopak musím konstatovat, že nás čekají ještě velmi nelehké diskuze a ocenili bychom jistou flexibilitu ze, stranu rady, ze strany rady. Kromě toho jsme také ještě dříve hovořili o rovném zacházení s lidmi bez ohledu na jejich náboženské přesvědčení, sexuální orientaci a, nebo případné postižení a nic se v této věci za maďarského předsednictví neudělalo. Navzdory určitému pokroku v otázce Frontexu, tak pokud jde o azylový balíček, máme nadále jisté obavy ohledně budoucího eh, vývoje. Dublin 2, toho jsme se vůbec nedotkli. Ano, zmínili jsme řeckou situaci a ta právě ještě více potrhuje to, že bychom měli mít Dublin 2. Ale eh, azyl a e, eh, přestěhovalectví, tady bychom skutečně chtěli dosáhnout zásadního pokroku a zatím se tak nestalo. Pokud jde o přístup k dokumentům, tady nastala pro maďarské předsednictví opravdu politování hodná situace. Protože pravda je taková, že maďarské předsednictví mám, nám nepomohlo získat přístup k důvěrným dokumentům, ba naopak. Dostali jsme od vás několik not, v některých se říká, že pouze předseda a stínoví zpravodajové či koordinátoři by tento přístup měli mít. A trvalo dlouhou dobu nám a bulharským a rumunským orgánům, aby řekli, že to stejně zveřejní, aby ukončili tuto instituční kontroverzi, která se tehdy objevila. Takže já se chci zeptat, kde myslíte a jakým způsobem bude moci polské předsednictví navázat? A za zelené paní Keller. Děkuji. Ano, měli jsme opravdu nabitý rok v eh, otázce záležitostí vnitra a byli jsme svědky velkých výzev. Jednak otázka Schengenu a pak revoluce, revoluční hnutí v severní Africe. K Schengenu lze konstatovat, že členské státy tak trochu naťukávaly celou šengenskou oblast, jestli to opravdu potřebujeme nebo ne. To byla obrovská evropská krize, protože jedna z největších hodnot Evropské unie tím byla dotčena. A rada ani předsednictví rady příliš eh, tuto hrozbu nedefinovali, příliš se jí nedotkli. Přitom rada je jednou z institucí Evropské unie, které by měly hájit její Eh, zásadní její klíčové hodnoty. Totež se týká revolucí v severní Africe. Jsou to demokratická revoluční hnutí, takže by se dalo očekávat, že eh, předsednictví je vřele přivítá a že jasně vyjádří podporu demokratickému procesu, ale místo toho Jediné, co slyšíme, jsou obavy z přestěhovalectví. Blíží se přestěhovalci přes eh, středo, středozemní moře, co s tím? Myslím, že to je špatné, špatná orientace. Já bych dala přednost progresivním krokům, kdyby se řeklo, ano, pomůžeme těmto lidem, pomůžeme i těm přistěhovalcům. Některé eh, mezi námi přivítáme, asi 200 lidí bylo přemístěno z Malty to není příliš velký projev solidarity. Nedošlo k žádnému přestěhování těchto lidí. Pořád ještě přicházejí přes Tunisko lidé ze subsaharské Afriky a nic se s tím nedělá. Pokud je mi známo, komise předložila určité návrhy, ty se však nesetkaly s žádnou podporou členských států. Takže možná by stálo za to kdybyste vysvětlili své zkušenosti, kdybyste řekli, co jste udělali na ochranu Schengenu a na ochranu lidských práv a přistěhovalců v, o, v souvislosti se severoafrickými revolucemi. Děkuji. A zaguje pan Tavares. Obrigado, senhor presidente. Děkuji, pane předsedo. Veškerá přednictví mají svůj vlastní styl, jakým vlád, jakým tedy vedou mu člověk může vést vlastním příkladem nebo tím, že je schopen koordinovat nebo může řídit tak, že je schopen jak si vnést do agendy nové nápady. Já bych řekl, že Maďarsko nedokázalo si provádět svou vůči úlohu, tedy řídící úlohu ani v jedných z těch příkladů, které jsem jmenoval. Samozřejmě to bylo to velice obtížné svý právě v oblasti justice základních zpráv. Měli jsme tam ten zákon o sdělovacích prostředcích maďarských, novou ústavu a tak dále. Když se podívám na kapacitu koordinovat, tam jsme to viděli, jak to vypadalo na Schengenu, jak chci říct, že opravdu druhým pilířem Evropské unie pro občany je to tedy, aby, abychom opravdu dokázali se shodnout vnitřně a vlastně maďarské předsednictví nedocházelo tyto neschody mezi Itálií, Francií a nakonec mm, Dánskem vyřešit. Když se podíváme na eh, události v Severní Africe, v podstatě to zůstalo bez odpovědi a nyní tedy vidíme, že ta obrovská výzva, se kterou maďarské předsednictví na začátku nepožádalo, tedy také nebyla zvládnuta. Co se týče kapacity vnášet nové nápady do programu, já si myslím, že Maďarsko poté, co na ní byl vyvinut velký nátlak v oblasti nových návrhů v, rozmístěvání oprchlíků, opravdu přišlo tedy s návrhem. Ovšem bylo to velký mnoho času. Španělsko, Belgie, my, my jsme tedy žádali o návrh, ten tedy přišel, eh, Evropský parlament zareagoval proti návrhem, ovšem maďarské přednictví nepřišlo s odpovědí a já tedy doufám, že pánové ministři by, by mohli na toto odpovědět. A další věc, že nemáme mnoho času, chci říct, že celá ta debata je pravděpodobně usnadněna skutečnosti, že EPP zde není přítomna protože buď nemá co říci, nebo prostě nechce zhodnotit to, co se dělo během maďarského předsednictví. Děkuji vám za pozornost. Pane Sogor, vy tu zastupujete EPP. Proto jste, proto jste mohl mít slovo jako první, ale můžete využít této příležitosti, jak chcete, ale dostal slovo jako první právě, aby zastupovala BPL. Teď eh, si vyslechneme první kolo odpovědí, reakcí od obou ministrů. Nejprve pan Navraxis, minister spravedlnosti, může zodpovědět položené dotazy. Eh, eh, Děkuji. Dovolte mi odpovědět. Ptal jste se na Evropský ochranný příkaz. Toto byl opravdu důležitý cíl a my jsme v něm chtěli postoupit vpřed. Belgické, španělské, eh, maďarské trio předsednictví si to konec konců vytyčilo jako jeden ze svých pilířů a na začátku maďarského předsednictví ještě nebylo dosaženo žádného většího eh, pokroku, tak trochu jsme stáli na místě. My jsme chtěli pohnout věcmi vpřed, pokud jde o evropský ochranný příkaz. 18. května komise předložila balíček o ochra- ochraně obětí, který může být, můžeme rozdělit na dvě části. Je tu Jedna část, která se týká obětí trestných činů. Španělské předsednictví vypracovalo několik návrhů, které se staly jádrem celého tohoto návrhu. A pak také v, tu byly další balíček týkající se občanskoprávních otázek. Nám bylo jasné, že viditelného pokroku dosáhneme jedině tehdy, podaří se nám dostat eh, souhlas jak pro trestní, tak pro občanskoprávní eh, složku. Bohužel, v příslušných pracovních skupinách měla většina členských států za to, že se musí řešit souběžně, zároveň ne samostatně, jak jsme chtěli my. Tím pádem pokrok byl velmi pomalý, ale každopádně my jsme měli vůli a měli jsme snahu prolomit tuto stagnaci. A teď eh, k tomu, na co se ptala Renata Weber. Ochrana dětí před dětskou pornografií a zneužíváním těchto, v těchto oblastech mají být přijata nová opatření. A my jsme uskutečnili šest trialogů za uplynulých šest měsíců. To je e, značný pokrok. V zásadě jsme provedli tyto trialogy, dospěli jsme k závěrům. V některých oblastech ještě diskuze pokračuje. Jedna z nich je blokování internetových stránek s pornografickým obsahem nebo jejich odstraňování. A zatím se nám nepodařilo ještě plně vyřešit tyto problémy prostřednictvím trialogu. Ovšem v mnoha ohledech jsme se posunuli oproti naší výchozí pozici vy jste nás žádali, bychom přesvědčili naše kolegy. S určitou flexibilitou by jistě bylo možné dosáhnout výsledku rychleji. rychleji. A ještě to byl jeden dotaz, který se týkal eh, zákazu diskriminace mezi pohlavími a na, na základě dalších, eh, dalších aspektů. Ovšem toto nespadá do mého rozsahu působnosti ale to, tím se zabývá spíš Rada pro sociální otázky, takže k tomu se vyjádřit nemohu. Dobrá, a nyní předáváme slovo eh, panu ministru Vintrovi. Děkuji vám. Na úvod mi dovolte se s vámi podělit o obecnější úvahu. Nejprve několik čísel Měli jsme 25 závěrů rady, 12 rozhodnutí rady, vzniklo 12 nařízení a směrnice. Když se podíváme na tato čísla, je z toho jasné, že jsme byli rozhodní a e, progresivní, pokud jde o postupy, které jsme používali pokud jde o primské rozhodnutí a také, když se podíváme na rámec Frontexu, kde zůstávají nadále pouze tři nedořešené záležitosti a několik dohod, třeba v oblasti dohodní, eh, dopravního sektoru, kde musíme ještě dosáhnout definitivní dohody. A pak ještě také dohody v oblasti legální migrace, tak eh, se zohledněním všech těchto faktů nelze než konstatovat, že se nám v uplynulých šesti měsících podařilo dosáhnout značného pokroku. Dále eh, azylový balíček a eh, ta lhůta 2012. Jistě připouštíme, že tady musí být podniknuto velmi intenzivní úsilí, máli být tento balíček dotažen v eh, vytyčené lhůtě, která byla stanovená ve stokoholmském balíčku. No, otázka toho stáleho eh, bydliště již v zásadě eh, dořešená byla. A pokud jde o směrnici o kvalifikacích, tak po velmi dlouhé práci mám, se zdá, že se že se shodneme již příští týden. A pokud je o další e, směrnici o přijímání osob, tak ta bude e, předložena radě až na začátku července. E, nařízení o Eurodaku je velice důležité. Poukázala na něj i Renata Weber. 26 členských států by si přálo dokončení tohoto tématu, aby trestní orgány měly přístupy k databázi. Je jasné, že bude, budeme muset přijmout příslušné kroky v co nejbližší budoucnosti, pak pokud jde eh, o otázku usazování přistěhovalců a jejich přemístěvání, tak i tady se dohoda rámec blíží v azylovém balíčku se nám podařilo zaznamenat velký pokrok a i nadále probíráme ještě zbylé nedořešené otázky. Ano, paní Weber, pokud jde o Schengen, Schengenskou otázku, na kterou jste upozornila, já si nemyslím, že bychom čelili nějaké skutečně krizové či kritické situaci. Já myslím, že nikdy eh, Schengen nebyl nějak zásadně ohrožen. A že se nám podařilo zareagovat eh, vhodným, přiměřeným způsobem. Opravdu tady nevidím žádné zásadní ohrožení svobody pohybu občanů při jejich cestování Evropskou unii nebo při dodržování jejich základních svobod. Máme společné závěry rady, na základě kterých se později v září znovu bude hovořit o přistoupení Bulharska a Rumunska do Schengenu a i toto představuje eh, krok vpřed. Paní Keller rovněž k Schengenu. My jsme trvali na svém v rámci rady. Rozhodně jsme nijak neustupovali ve věci severní Afriky nedošlo k úmrtí žádného evropského občana, po, po, podařilo se nám evakuovat Evropany z Libie a zástupci ministerstva vnitra cestovali do Libie a paní komisařka Malstromová, navštívili jsme i Tunisko, já osobně jsem byl na Maltě, abych se poučil o tom, jak ta, vypadá tamní situace v oblasti uprchlíků, čili jsme provedli zjišťovací mise a probíhá monitorování příslušných center, takže žádné prodlevy, žádná spoždění tady nejsou. A já si nemyslím, že by došlo k jakýmkoliv závažnějších problémům pro evropské občany. Těch 100 milionů eur, které bylo dáno k dispozici členským státům jako podpora, na ty bychom rovněž neměli zapomínat, čili to byla podpora týkající se právě schopnosti čelit migračním tlakům. A Jistě, že se tím bude muset ráda pro spravedlnost a vnitro ještě zabývat, ale myslím, že byla přijata odpovídající rozhodnutí. Měli jsme 1014 e, eh, přistěhovalců z Malty a ne 200 a ještě další vlna přistěhovalců z Čadu, takže došlo tu ke konkrétním projevům solidarity. A pak eh, dublinské nařízení které nám hodně pomohlo v naší práci, v našem řešení této situace. Pan Tavares, jistě nikdo nechce, aby se poukazovalo na nějaká selhání, to je jasné. Právě proto jsme se zaměřili spíš na úspěchy než neúspěchy v naší prezentaci. A já chci poděkovat eh, Evropskému parlamentu za jeho podporu. Snažil jsem se zodpovědět, jak nejlépe jsem schopen. Děkuji, páni ministři. Jenom dovolte, abych informoval ministry, kteří zde zastupují maďarské předsednictví, že ten evropský ochranný příkaz byl eh, projednáván nejenom ve výboru LIBE, ale i ve výboru FEM právě dnes dopoledne, kde se zároveň konalo zasedání dopoledne, <clears throat> zároveň tedy s naším výborem LIBE a a e, ti členové, kteří se zúčastnili diskuzí v obou výborech, tak mi doporučili, abych napsal dopis předsednictví, tedy maďarskému předsednictví a polskému předsednictví, nejenom e, e, abychom požádali o aktualizaci informací, ale abychom tam i zdůraznili, že je třeba věnovat větší péči tomuto tématu, které je tak citlivé pro naše dva výbory a které bylo i stanoveno jako jasná priorita, tedy chránit oběti trestné činnosti a především oběti eh, eh, násilí na druhém pohlaví, tedy domácí násilí většinou. Takže eh, s tímto otevřeme druhé kolo. Začneme panem Šogorem, který je ochoten Eh, znovu si vzít slovo. Možná eh, to bude taková replika na poznámku na adresu. Pane eh, předsedo, já začnu maďarsky. Opravdu jsem nehovořil dlouho jménem EPP. Musím poděkovat maďarskému předsednictví za to, že se dokázalo velice době obhájit proti útokům ano, eh, eh, pan Bosutil tady není a já jako eh, zástupce koordinátora zastupuji zde EPP a zde mm, já se omlouvám, ale pan Jenče měl na mě dvakrát speciální otázku, specifickou otázku, takže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 například německým jménem EPP. Pane Šogore, nikdo eh, tady eh, není povinen vysvětlovat, proč hovoří tím či oním jazykem. Takže ať je to maďarština, rumunština nebo cokoliv, tak eh, vždycky vaše poznámky jsou vítány, ať hovoříte osobně či za frakci. A nyní paní Dons má slovo. Děkuji. Já budu pokračovat maďarsky teď. Én is köszönöm a beszámolót. Děkuji. Chtěla bych eh, vám také poděkovat za informace, které jste nám dnes poskytli. Eh, Několikrát se zde hovořilo o Schengenu, myslím si, že to byla opravdu ta největší výzva maďarského předsednictví. Jsem velice ráda, že se podařilo učinit krok vpřed. A tím mám na mysli přípravu vstupu Rumunská a Bulharska do šengenského prostoru. Dokázali jsme zatím tomu zabráně. Doufám, že se nám podaří do toho vnést nová kritéria. Doplňující otázka. Maďarská vláda nabídla svou pomoc ne, v rámci té problematiky uprchlíků. A chtěla bych se zeptat, přijalo o Maďarsko uprchlíky bylo se řeženo, že na Lampedusu mezi tím dorazilo asi 20 tisíc migrantů a kolik z nich bylo opravdu převzato. Zdá se, že to bylo velice malé číslo. A mě by zajímalo, kolik eh, uprchlíků či migrantů konkrétně přijelo Maďarsko. Ještě bych měla otázku na pana Navráčiče. Co se stalo s horizontální proti diskriminační směrnicí. Ono se to nějak zablokovalo v radě a bylo by dobré, zejména s ohledem na to, že strategie pro Romy byla prioritou maďarského předsednictví. S ohledem na to by tedy bylo dobré, kdyby zde došlo k nějakému pokroku, kdyby se to nezablokovalo. Základní lidská práva. Pane ministře, vy jste k tomu řekl, že Evropská unie je společenstvím hodnot. Maďarsko ovšem se nechovalo v této oblasti základních práv příkladně. V žádném případě se příkladně nechovalo. Já bych zde jmenovala například naši novou ústavu. A vy, pane ministře, se v této, máte v této oblasti obzvláštní kompetenci. Týká se to právě i nové maďarské ústavy a vy jste odpovědný za to, zda do jaké míry se provádějí veře, konzultace dříve, než přijde dojde ke schválení nového zákona, či zde tedy přímo ústavy. Nemám dlouhou dnešnickou dobu, takže se nemohu věnovat jednotlivým detailům, ale ty vymoženosti, ty úspěchy maďarského předsednictví jistě zde byly. Jak jste řekl, tak můžeme počítat s tím, že vycházet z toho, že parlament schválí nové usnesení v této oblasti. A já se ptám, zda bylo správné měnit ústavu právě během maďarského předsednictví. Ne, předsedo, já se chci dotknout tématu migrace a evropského asilového systému, protože tady máme před sebou termín, který se blíží do konce roku 2012. Já budu eh, zpravodajkou pro nařízení Dublin 2 a já musím být upřímná. Já jsem vkládala velké naděje v maďarské předsednictví, že vy snad odblokujete eh, tu slepou uličku v radě, že budeme moci pokračovat s Dublinem, a, eh, protože to je vlastně taková základní osa, taková páteř asilového systému. A mě tedy zajímá vědět, jaký je váš osobní názor Jste spokojeni s pokrokem, který eh, byl eh, realizován u asilu? A také by mě zajímalo, jaký dopad eh, budou mít nové návrhy, týkají tedy ta směrnice o e, přijímání uprchlíků, o tom jste jedná v radě. A já vím, že brzy končíte s předsednictvím, tak se ptám, můžete nám zjevit pravdu nebo je zde nějaká naděje, že snad za příštího předsednictví eh, se situace odblokuje, abychom nakonec konečně tedy mohli zahájit eh, trialog v této důležité věci? Děkuji. Paní Zipel. Takže paní Guillaume. Děkuji. Takže dnes to je takové rituální jednání. Vy jste eh, hovořil o asilovém balíčku, to je důležité téma, myslím, pro všechny poslance. Vy jste hovořil o pokroku, vy jste ocitoval některé návrhy když eh, se snažíme zjistit, eh, jak mm, to všechno tedy postupuje, tak No, vidím, že tam ty intervaly jsou velké a já e, eh, nezdílím tedy e, váš, váš eh, entuziasmus. Samozřejmě došlo k určitém pokroku, třeba pokud jde o definici rodiny, e, tak e, to snad se dojedná v blízké době. Nechci hovořit o e, těch normách, které jste ocitoval vy, ale také jste mluvil o tom, že je třeba uzavřít celý ten asilový balíček v roce 2012, s čímž souhlasím, ale parlament a e, zpravodajové, kteří e, pracují na asilu, tak e, nechtějí, hm, si přejí uzavřít hm, to jednání a udělat velký pokrok, ale poté, co budou předloženy nové návrhy o tom řízení pro přijímání uprchlíků, tak zde Mm, vidíme, že mm, ty diskuze eh, mm, jaksi se zadrhly a členské státy jsou dost laxní a některé to odmítají, takže a co vy, vidíte to trochu více optimisticky, tyto dvě agendy? Děkuji, Pani Latford. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že maďarské předsednictví Eh, má co dočinění s velice obtížnou dobou v oblasti eh, spravedlnosti vnitra. Ono to tam nikdy není snadné, ale teď eh, především objem práce roste a roste přímo exponenciálně, ale hm, samozřejmě bylo to velice těžké teď vzhledem k těm migračním tlakům a vzhledem k Schengenu konkrétně. Nicméně Myslím si, že bylo nešťastné, že maďarské předsednictví e, mělo e, i ještě těžší situaci vzhledem k událostem v Budapešti. a nebudu tady otevírat celou tu otázku, ale možná, že e, máme rozdílné názory, což je legitimní tedy u každého a máme velice živé názory na mediální zákon a na ústavu ale bohužel to načasování bylo velice nešťastné a e, vlastně tím e, maďarské předsednictví možná se nedostalo úplně do pozadí, ale v popředí tedy nebylo e, právě i kvůli tomu. A ani tedy v oblasti spravedlnosti a vnitra samozřejmě mm, asi žádné předsednictví by to nemělo snadné. Nicméně došlo k určitému pokroku v jiných agendách asi eh, tedy to poučení o právech. Ano, mm, mm, paní Cipl na tom pracuje také a paní Sipl určitě ví lépe než já, ale zde když vidíme eh, určitý nástěn dohody a tuto agendu lze rychle uzavřít, pokud ne za maďarského předsednictví, tak později, ale vy jste eh, hodně na tom udělali, zapracovali a mm, i díky panu Zonkemu a jeho know-how. Takže možná i e, e, zneužívání dětí a Frontex, tady se třeba možná názory budou lišit, ale také i zde došlo k určitému pohybu. A e, ještě předposlední věc. Je škoda, že nebylo přijato žádné rozhodnutí o Rumunsku a Bulharsku, jeho, jejich přístupu k Schengenu za vašeho předsednictví. Vy jste se snažili, jak to šlo, ale teď je zde nebezpečí, že se to opět e, zadrhne, protože teď bude probíhat diskuze o vyhodnocení Schengenu a mm, a mm, že se to bude směšovat eh, s tou otázkou, zdali se tyto státy kvalifikují, ale eh, tyto státy zatím byly posuzovány podle stávajících kritérií. A nakonec já nesouhlasím s panem Pinterem, že by bylo vhodné, aby i policejní orgány nebo orgány činné v trestním eh, řízení měly přístup k Eurodaku. Já vím, že se o tom hodně diskutovalo a mm, já vím, že to je velice těžké téma podle mého soudu. Děkuji. Děkuji a nyní, jak jsme řekli, 16.30 mm, nás čeká začátek hlasování, takže chci připomenout všem členům, aby měli připraveny elektronické kartičky a pokud nemají, tak někoho si pro ně pošlete, abychom mohli hned po té, co si vyslechneme reakci na druhé kolo eh, otázek mm, a tak potom přejdeme k hlasování. Ale nejprve ještě máte otázku? I přesto já jsem si nevšiml, takže prosím poslední, ale eh, skutečně stručně, stručně, aby potom každý z ministrů mohl mít ještě pět minut. První řečník se zmínil o chartě lidských práv a jejich limitacích. Hovořil o těchto právech, která jsou problematická, a, eh, ale Eh, obecně se připouští, že je zde potenciální konflikt, jsou zde určitá kolizní práva, eh, eh, třeba ve, mm, práva ve smyslu charty a ve smyslu úmluvy Rady Evropy, především svoboda projevu. Jak to vypadá tady asi e, je dost problematická. Pokud jde o vyznání náboženství, tak některé jsou si rovnější než jiná. Třeba Spojené království, takový příklad e, lékařů, e, kteří byli kárně trestáni za svoji víru. A, takže nebo zaměstnanci třeba za to, že nosí kříž, kříž nebo symboly dalších vyznání, tak také jsou předmětem často kritiky. A takže je třeba, abychom měli komplexní katalog práv a e, někdy ale ten jazyk, kterým se popisují, je třeba u některých příznivější a u některých ne. A je třeba mít tedy objektivní e, znění, kterými se definují tato práva. A podle mě základní demokratická práva, jako je svoboda projevu, svoboda schromažďování, e, volební právo a e, i možná právo na zaměstnání, by měly mít prioritu než e, e třeba e, to Eh, eh, další práva. A já bych ale mm, protože mám právo na repliku, tak bych chtěl eh, neobmezovat ani právo lidí, se kterými třeba nesouhlasíme. Je třeba, abychom věřili veřejnosti, že veřejnost je schopná rozlišit mezi tím, co je rozumné jako kritika, co ne. Takže teď Navrhuji pět minut pro každého z ministrů na repliku. První bude pan Navračič. Děkuji, pane předsedo, možná ani nepotřebuji celých pět minut. Jenom bych chtěl zareagovat na paní Gens, eh, tedy horizontální směrnice proti diskriminaci. Víme, že to je téma velice významné, ale opakuj, pokud jde o architekturu, tak ono se to v radě nedostává na eh, radu eh, vnitra a spravedlnosti, ale na radu EPSCO, sociálních věcí, takže nejsem schopen vám říci, jaký je stav vyjednávání. Pokud jde o ústavu a mm, ještě otázka paní Latford, která mm, také měla otázku. Ano, zde proběhá velká diskuze o mediálním zákoně mm, a to již je před šesti měsíci vlastně kdy nabyl zákon účinnosti. Já si myslím, že na základě zkušeností za prvních šest měsíců ty obavy, které jsme hodně slyšeli v prosinci a v lednu v souvislosti s mediálním zákonem v Maďarsku, tak se ukázaly neopodstatněné, protože nyní máme stejnou svobodu projevu jako předtím a všechny ty obavy byly eh, eh, neopodstatněné a jsou neopodstatněné i nadále. Pokud je o načasování, ti kteří jak si eh, pracují na ústavách, tak pro ně to načasování není tak důležitou věcí, takovým problémem. Otázka je, zdali ta ústava je dobrá a, a eh, zdali má být přijata v ten či onen okamžik, to je věc sekundární. A hm, ústava se přijímá, když je to politicky možné a když existuje politická většina. A pana Bronkce. Ano, je pravda, že je zde kolize mezi různými základními právy. Na unijní úrovni máme listinu základních práv, která se institucionalizovala a která obsahuje určité příležitosti. Ale jsou zde země, které mají třeba e, silnější demokratickou minulost a díky tomu hm, se jim nelíbí ten hm, rozsah eh, takto zde definovaných práv, ale my třeba máme za sebou 20 let demokracie, před 20 lety jsme se osvobodili od diktatury a totality a okupačních sil a já si myslím, že eh, my jsme rádi, že zde máme nějaký garantovaný evropský mechanismus ochrany lidských práv. Pro nás je to důležité a e, e, e, děkuji, děkuji. A nyní pan Pinter. A připomínám, že tady my posloucháme předsednictví, tak prosím klid v sále. Máte slovo, pane ministře. Děkuji. Já se pokusím projít telegraficky zareagovat. Za prvé, Eh, na Kingu Gens. Já bych chtěl něco vyjasnit. To nebylo celkem 200 lidí, to bylo 1014 lidí z Malty a 174 eh, eh, byli zpátky převezeni do Čadu a ne na Maltu, tedy do Afriky. A pět tisíc lidí předtím se dostalo na Maltu a žádné předsednictví před námi nebylo schopno zredukovat eh, to velké břemeno, migrační břemeno pro Maltu, jako my. To je poprvé, kdy se nám podařilo eh, zredukovat migrační tlak na Maltu tím, že jsme ty lidi dostali zpátky. A hm, takže to byla významná pomoc na paní Wikström. Já myslím, že to nebylo, že by to bylo zablokováno, ono tak nějak usnulo s tím tablinem a ono je to těžké teď pro nás vzhledem k těm migračním tlakům. Já jsem již předtím to zmínil, že tady je problém s Řeckem, ale i s dalšími zeměmi, jako Francie třeba. Takže pokud je o Dublin, tak asi by bylo eh, dobré udělat tam věcné změny a my jsme to chtěli dát na program několikrát. Hovořila jste o směrnici o asilovém řízení a jaké my máme naděje. My jsme přijeli rozhodnutí o eh, stálem pobytu, potom směrnice o kvalifikacích, ano. A pokud jde o ten asilový Eh, Evropský azylový podpůrný úřad, tak ten eh, bude vytvořen 19. Eh, června. To bych také chtěl upozornit. A vlastně mm, jsou zde určité věci, na kterých se 26 států dohodlo a to je třeba také vzít do úvahy. To znamená, že je zde takový obecný apel na to, že je třeba jednat, že a, také mm, když se podíváme na ten azylový eh, balíček, eh, že by měl být přijat do roku 2012, no doufejme, že ano. Jsou tam ještě některé nevyřešené otázky, se kterými se budeme zabývat, ale pořád jsme v roce 2011 a pokud budeme pokračovat stejným tempem v těch dalších šesti měsících, tak bude možné se snad dohodnout. A na paní Latford, ano, žijeme v těžké době, to je pravda. A je těžké tedy Eh, si říci, jaké jsou ty limitace implementace vzhledem k těžkým dobám. Eh, celé to téma Schengenu eh, nemůže začít od nuly opět, pokud jde o Rumunsko a Bulharsko. Zde rada již přijela své závěry a byly již zveřejněny také. Takže zde nemůžeme eh, eh, uvalit těmto dvou zemím nové podmínky. Zhruba řečeno, to je vše, co jsem chtěl říct a chci ještě jednou poděkovat vašemu výboru za podporu a součinnost během našeho předsednictví. Děkuji. Ministers. Děkujeme oběma ministrům, panu Navracicovi a panu Pintrovi. Děkujeme za jejich odhodlanou práci v průběhu celého předsednictví a přejeme jim hodně zdaru v poslední části a v závěru maďarského předsednictví. Děkuji. Köszönöm szépen, és a parlament képviselőnek a következtetésekből. Thank you. Thank you. <laughs> Thank you.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 Kolegové, kolegyně, kdybyste se prosím ráčili usadit, protože měli bychom respektovat eh, harmonogram rozvrh 14.30 jsme měli začít hlasování to má tolik poslanců, jiné, má jiné povinnosti, jiné závazky, musíme se snažit skončit včas. Again. Again. jednou, kolegové. Připomínám význam toho, abyste měli elektronické karty připraveny. No one is having a problem with the Nikdo nemá problém s elektronickou kartou. Ano, tohle je skandální. Spravodaj nemá hlasovací kartu. Můžete s tím něco udělat? Udělala jste s tím něco? Takže chviličku poz, počkáme. Je to na cestě. Mrs. Hautala? Is it coming? Paní Hautala, u, už to dorazilo. Já se omlouvám, ale bude to asi trvat 6 až 7 minut a já nechci navrhovat, abychom přišli o tolik času. Takže v případě prvního hlasování vás budeme zohledňovat manuálně A měli bychom se do toho pustit. Máme pět elektronických hlasování. 12, 13, 15 a 16 tyto body. Nejprve hlasování týkající se výroční zprávy o veřejném přístupu k dokumentům, návrh zprávy. A paní Hautala je zpravodajkou, bod 13, týkající se dohody mezi Evropskou unii a Austrálií. Ne, ne, ne, to, to odpadá. Čili je, je to bod 14. Politika EU, boj proti terorismu, úspěchy a úkoly. Spravodajkou je Sophie Intveld. 15. Komplexní přístup k ochraně osobních údajů v Evropské unii. Pan Axel Foss. A konečně 16. Agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů prostoru soudy bezpečnosti a práva. Schválení návrhu zprávy zpravodaje, pana zpravodaje Carlose Coeja. Takže s vaším dovolením bychom začali bodem 12. Ani, ano, paní Hautala. Děkuji. Jestli jsem to dobře pochopil, tak eh, vy jste řekl, že dnes nebudeme hlasovat o zprávě paní Intval. No, pokud se podíváte na pořad jednání, tak vidíte, že od 13 o dohodě mezi EU a Austrálií o PNR tak vidíte, že tento bod byl odložen, takže se o něm dnes hlasovat nebude. Ale to se týká opravdu jenom třináctky. 14, což je taky, také paní Intel, tak o tom se hlasovat bude. Já vám děkuji, pane předsedo. Takže začínáme bodem 12, což je zpráva o přístupu veřejnosti k dokumentům. Paní Heide Hautali. A váš hlas budeme počítat manuálně, protože zatím nemáte elektronickou kartu. Pusme se do toho. Pozměňovací návrh 18. Dvě části. První část pro. Proti. Zdrželi se? Zamítá se. Prověříme. Od toho právě máme elektronické karty. Hlasujeme. Všichni hlasovali. Konec hlasování. 25 proti 21. Zamítá se. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 19. Pro. Proti. Zdržel se, zamítá se. 20. Pro. Proti. Zdrželi se, schváleno. 21. Pro. Proti. Zdrželi se. Prověříme. Takže 21. Hlasujeme. Zahajujeme hlasování. Konec hlasování. 25 proti 22 schváleno. Prověříme. E, kompromis 2 pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 3 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Nyní kompromis 4. Ne, 28 vlastně. 28 pro. Proti. Drželi se. Schváleno. 29 pro. Proti. Zdrželi se. Prověříme. Prověření 29. Hlasujeme. Konec. 24 versus 22. Schváleno. 30. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se, myslím. 31 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 32 pro. Proti? Drželi se schváleno. 33 pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 4 pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. 37 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 35. 34, 36. Takže 35 pořád. Máme 35 pro. Proti. Zdrželi se, zamítá se. Kompromis 5 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. A nyní 41 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 43 pro. Proti Zdrželi se schváleno. 45 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 46 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Kompromis 15 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se schváleno. 52 pro, proti, zdrželi se schváleno. 53 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Prověříme 53, hlasujeme. Konec. Zamítá se. 54 pro. Proti zdrželi se schváleno. Kompromis 7 pro. Proti zdrželi se schváleno. Kompromis 8 pro. Proti zdrželi se schváleno. A teď pozměňovací návrh 60 pro, 16 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 61 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 62 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 26 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Šedesát pět dvě části. První část pro, proti zdrželi se, zamítá se. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 69 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Prověříme 69, kontrolujeme 69. Konec. No, to bylo schváleno. Přejdeme dál k jedenáctce. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A teď 71 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 73 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 74 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 78 ústní pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se, Schváleno. Kompromis 13. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Rozdělené hlasování o 82. První část. Pro. Proti. Prověříme. První část 82. Zahajujeme hlasování. Konec hlasování. 26 proti 21, schváleno druhá část. Pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 83 pro, proti, já se omlouvám, to mi uniklo. Takže 39 39 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 83 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 84 rozdělené hlasování, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, také schváleno. 85 pro, proti, zdrželi se schváleno. 86 pro, proti, zdrželi se schváleno. 87 rozdělené hlasování, první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Nyní e, úvodní ustanovení. Jedna, e, pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis jedna, pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 5, rozdělené hlasování, první část pro, proti, zdrželi se, zamítá se, druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6, rozdělené hlasování, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Pozměňovací návrh 7. Pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 8 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 9 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 10 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítá se. Pozměňovací návrh 11. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13, pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní úvodní ustanovení H, os, HA nové s ústním pozměňovacím návrhem zpravodajky. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní, aha, údajně jsme zapomněli na 37. Pozměňovací návrh 37, já se omlouvám. Pozměňovací návrh 37 na straně 3. Bylo mi řečeno, že ten nám unikl. Můžeme se vrátit zpátky, čili 37 na straně 3, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. A teď budeme hlasovat o celém textu ve smyslu změn, kdo je pro, čili ano, elektronicky. Takže hlasujeme elektronicky o celém textu ve smyslu změn, zahajuji hlasování. Konec hlasování. 47 proti dvěma a blahopřejeme paní Hautala. Děkujeme za její práci. A co teď? Budeme pokračovat následujícím hlasováním. Paní Intvel, prosím. Pane předsedo, s jistým váháním, jakožto zpravodajka, bych doporučila, abychom odložili hlasování o této zprávě, protože jsme dojednávali kompromisy a měli jsme za to, že s balíčkem kompromisů je ta zpráva již nazrála k hlasování, ale jedna ze skupin řekla v přípravném zasedání před tímto zasedáním výboru, že nemohou kompromisy podpořit v jejich stávající podobě. vzhledem k významu tohoto tématu by mohlo být eh, moudřejší tomu dát ještě trochu více času, abychom dospěli k balíčku, který budou všichni schopni podpořit. Ano, jistě je na místě, abychom strávili tento návrh paní Intveld, pokud nejsou žádné námitky tak vyhovíme jejímu doporučení. Pan Busutil, jenom abych to vyjasnil. Jedna skupina má pocit, že nebyla dostatečně konzultována ve věci těch kompromisních návrhů. Takže my souhlasíme s většinou těchto kompromisů, ale s politováním musíme konstatovat, že většina dalších pozměňovacích návrhů z těch mnoha, které byly předloženy k této významné zprávě, byla naprosto přehlížena v zájmu vyjedna, za účelem vyjednávání kompromisních návrhů. My budeme souhlasit váhavě s tím odložením v naději, že to povede k lepší spolupráci mezi paní zpravodajkou a minimálně tedy naší skupinou. Pane Morales, Já jsem teď hlasoval místo, abych zmáčknul mikrofon. Ale ano, vlastně hlasoval jsem ano, že souhlasíme s tím odložením. Dobrá. Takže se připojete k tomu doporučení. Um, je naše zpravodajka je za ALDE, takže to je v pořádku. Pan Kirchhoff, já to podpořím, ale bylo by hezké, kdybychom byli konzultováni předem. A proto přirozená moje tendence je říci, hlasujme, ale dobrá, když vidím, že je tu většina, tak to tedy odložme, snad to povede k většímu koncenzu, ale opravdu váhavě to podporuji. My jsme byli spokojeni až doteď, takže se k tomu připojíme a vzhledem k jejímu náznaku, že by to mohlo být pozitivní, podpoříme. Tedy ano, a my také se k tomu stavíme příznivě. Dobrá, paní Argent, Argentíny za zelené rozhodnutí již bylo evidentně učiněno, takže my to akceptujeme. Ovšem byl tu určitý kompromis a my jsme byli připraveni o tom hlasovali, že mě by zajímalo, co to s tím textem udělá. Myslím, že bychom nebyli nadšení nastartováním nějakého nového zlouhavého procesu. Ano, dobrá, to doporučení zaznělo a ta logika věci je dosáhnout ještě dalšího pokroku, aby bylo dost konzultací, tak, aby abychom pak mohli hlasovat za optimálních podmínek. A znovu paní Intveld, jenom stručně. Omlouvám se všem kolegům a panu Kerkalpovi. Já chápu, co říkáte. Ale tohle, já jsem si to sama nepředstavovala, nenavrhovala bych to, kdyby se mi nezdálo, že to není nezbytné. Je to opravdu nešťastné, že to dospělo do této situace, ale dobré vůle předpokládáme, že když je kompromis, tak e- také existuje konsenzus ve snaze dospět k dobrému výsledku. Ale dobrá, dejme tomu trochu víc času, je to, není to legislativa, je to zpráva z e, vlastního podnětu a snad dospějeme k něčemu, co se pak setká s podporou celé skupiny. Dobrá, takže zdá se, že rozhodnutí padlo, ale ještě několik lidí se hlásí. Ano, já bych chtěl něco doplnit, pane předsedo. První slovo, které bych chtěl říci, je, že já akceptuji rozhodnutí politické frakce, ke které patřím. Jasně, akceptuji rozhodnutí vlastní frakce. To znamená odsunout hlasování. Ale e, rád bych věděl, co bude následovat. Já jsem předložil 38 pozměňovacích návrhů a ani jednou jsem nebyl konsultován s pravodajkou. Spravodajka mi nezavolala ani jednou, aby eh, se mnou jednala o těch mých 38 návrzích. A na druhé straně mě nezastupuje žádný stínový zpravodaj ze frakce ani z Harkins, mám moji plnou důvěru, ona mě podporuje, ale moje návrhy to jsou moje návrhy. A e, v těchto e, e, takže mě bych rád, já bych byl býval rád, byl konzultován, abychom mohli najít nějaké střícné body a říct si, v čem naopak jsme v rozporu. Ale až tady do tedy pěti hodin paní Intveld vůbec neprojevila žádnou snahu komunikovat se mnou. Já respektuji rozhodnutí mé frakce ale já myslím, že je zcela neopodstatněné ne, eh, odložit toto hlasování. Jak jsem řekl, říká pan předseda, rozhodnutí bylo přijato. My jsme si proto vyslechli tady koordinátory, kteří legitimně zastupují mm, své politické frakce, jejich názor, ale eh, zde já myslím, že by bylo dobré určitě i vyslechnout si repliku na to, co jsme právě vyslechli, tedy vyslechnout si repliku paní Intveld a i paní Hankis si vyslechnout s Čínovou, ale ještě paní Jiménez Baril také chtěla slovo. Magyarul mondjam el. Excuse me, Mrs. Hankis. First... Já se omlouvám, paní Hankis, nejprve Jiménez de Seril a potom vy. Rychle, já zcela chci vyjádřit souhlas s panem Demera já také jsem předložila 14 návrhů, všechny se týkaly obětí terorismu. A já již celou řadu let se zabývám obětmi terorismu. A já sama jsem oběť terorismu a já jsem si myslela, nebo já jsem obdržela pouze jeden malý, maličký kompromis, který vůbec nezahrnuje všechny moje pozměňovací návrhy. A já jsem neobdržela ani já jsem tedy pracovala i na jiných e, e, nástrojích jako nástroj na ochranu obětí a vím, že je třeba hodně mluvit vždycky s navrhovateli pozměňovacích návrhů a já zde musím souhlasit s panem Demera a s panem Degrande, kteří předložili více než 40 návrhů, také eh, nebyly, mm, nebylo s nimi řádně zacházeno, ale jinak tedy musím souhlasit s panem Demera, že to není vhodné. Paní Hankis, chcete si vzít slovo teď jako stínová zpravodajka za EPP? viták No, já budu mluvit maďarsky, protože vlastně problém eh, eh, v předchozí debatě byla moje angličtina, tak já doufám, že teď, když budu mít maďarsky, že to lépe projde. EPP a já osobně jako stínová zpravodajka Eh, my jsme mm, se chovali korektně v, v, v kuluárech, jsme se setkali různě neformálně, jsme se setkávali a možná, že já jsem se chovala příliš polemicky a nevyjasňovala jsem věci eh, jakožto stínová zpravodajka. Eh, ústřední problém to není něco, co vychází z politické praxe. Tady jde o principiální otázky nemůžeme se odchylovat od principů, eh, to by znamenalo odchylit se od vlastních hodnot. Eh, zde pokud jde o těch 19 klíčových hlasování, tak eh, my jako EPP nemůžeme z toho ustupovat a nemůžeme ani protahovat jednání. Já tedy podporuji e, odložení hlasování, ale chci jasně říci, pokud jde o ty klíčové otázky, tak zde nechceme jít na nějaké špatné kompromisy. Tady neustoupíme, i když můžeme odložit hlasování, ale e, já nechci, aby tímto e, prodloužením nějaké věci byly smeteny pod koberec. To ne, pan předseda. Ano, bylo přijato rozhodnutí, všechny politické skupiny souhlasily, je zde konsensus, že odložíme hlasování, takže není tady teď chvíle na znovu otevírání diskuze, věcné diskuze, to ne. Nový prostor eh, bude poskytnut, abychom eh, vytvořili základnu pro konsensus, ale teď konečné slovo od paní zpravodajky, paní Intvelte. Ano, opakuji, já myslím, že to je nešťastné. Já chci rozptýlit jedno nepochopení. Ano, já jsem konsultovala se španělskými členy, já jsem napsala e-mail, takže to mám písemně. Konkrétně vám jsem poslala osobně e-mail, ne moje asistentka, já osobně. A tam jsem předložila návrh. Třeba nebyl akceptovatelný, ale neříkejte, že jsem nikoho nekontaktovala. Tady v parlamentu máme systém stínových zpravodajů. Každý člen může předložit pozměňovací návrhy. Pokud stínový zpravodaj ale adekvátně neprezentuje, to se stane. Ale můžete mi to těžko vytýkat, můžete to těžko vytýkat mně, to je interní věc EPP. A já zcela chápu, že mohou existovat politické rozdíly, ale pokud frakce předem ví, že e, to jádro, to gro zprávy není akceptovatelné, tak není přece důvod potom jednat o kompromisech. Já předpokládám, že když sedeme ke stolu e, a vyjednáváme o kompromisech, že je zde vůle e, podpořit zprávu jako takovou a pokud ne, no tak není důvod jednat o kompromisech a potom rozhodneme podle toho, jaká je většina. Takže já myslím, že to je velice nešťastné. Moje pokusy eh, eh, se dohodnout se všemi frakcemi vedly k tomu, že teď já jsem obvinována. Takže prosím, využijeme ten čas, který budeme mít a uvidíme, zdali dospějeme k eh, výsledku přijatelnému všem a pokud ne, tak hlasujme. Pan Demera si vyslechl vysvětlení paní Intveld. Paní, já bych rád, byste opět neotevíral diskuzi. Děkuji, pane předsedo. V, jazyc, v Cervantesově jazyce slovo konzultovat znamená semanticky usnadnit eh, možnost, aby se vyjádřil ten druhý, když má opačný názor. A já jsem nebyl konzultován nikdy a ani pan de Grandes. V každém případě my jsme byli pouze informováni o tom, že naše pozměňovací návrhy se schrnují do, třech do třech kompromisů, ale o tom se s nikým nejednalo. Takže že se to schrnuje, redukuje do třech vnucených kompromisů a ne do třech vyjednaných kompromisů. Takže paní Intwald mi to nemůže říci, že se mnou mluvila. To ne, možná nikdy se mnou nemluvila o mých 38 návrzích. Jakožto předseda výboru já opakuji, že nebudeme znovu opakovat diskuzi o proceduře, protože zde je možné ještě se dohodnout na konsensu. Díky tomu rozhodnutí od, eh, odložit hlasování právě proto, aby prostřednictvím těch konzultací jsme se co nejvíce dohodli eh, na Eh, této věci. Takže pokud souhlasíte, budeme hlasovat eh, o eh, dalším bodě, další zprávě, což je del que ha sido responsable zpráva Axela Foxe, komplexní přístup k, osobní údaje, k ochraně osobních údajů v Evropské unii, Axel Foss budeme hlasovat teď o tomto, takže máme zde pozměňovací. Začneme hlasovat, tedy kompromis návrh, kompromisní návrh číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat kompromis. Technická připomínka pan Bosotil. Já bych chtěl požádat o eh, hlasování M blok o kompromisních návrzích, pane předsedo. No, there are more than that. Would you accept? Would you, would you... Um, přijal, akceptovali byste uh, hlasování en bloc o většině kompromisních návrhů, kromě, a tady se navrhuje výjimka, co z toho výjmout, to je kompromis 9, 34 a 36. 9, 34, 36. S tím souhlasí i liberálové a zelení, pokud se nemýlím. A co vy, pane Kirkoupe? A 20 ještě a 20. Ještě někdo? Mm, takže ještě někdo? 18 a 20. Takže hlasujeme teď unblock o kompromisních návrzích, tak jak jsem uvedl, kdo je pro. Proti, zdržel se, přijato. Takže teď, kromě těch o kterých budeme hlasovat teď jednotlivě. Návrh 9 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 20, 18, 18 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh, kompromis na, kompromisní návrh 20 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 34 pro, proti, zdržel se přijat. E, A kompromis 36 pro, proti, zdržel se přijat. Nyní e, návrh 48 pro, proti, zdržel se zamítnout 49 pro, proti, zdržel se zamítnut návrh 1 kultura je pro, proti, zdržel se zamítnut návrh hodně jich odpadá, hodně jich odpadá Návrh 53. 53. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnut. Nyní návrh 2. ITRE. Pro? Proti? Zdržel se zamítnout. Yep. Amendment. Návrh 56 pro. Proti. Zdržel se. Prověříme. Prověříme návrh 56. Hlasujte o návrhu 56. Konec hlasování. 27 pro, 23 proti, přijato. Compromise 4. Kompromis 4. Pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 63 a 66 a 64. Ne, 63 a 66 jsou totožné pro. Proti. Zdržel se přijato. 64 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 65 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 68. Ne, návrh 4 i ITRE pro, proti, zdržel se, zamítnut. 68 pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se, přijat. 74 pro, proti, zdržel se, přijat. Nyní 75 pro, proti, zdržel se zamítnut. Nyní 81 pro, kompromis 8, aha, kompromis 8, omlouvám se, kompromis 8 pro, proti, zdržel se přijate. 81 pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 5, kultura 5 pro. 82 je stažen. Návrh 5, kultura pro. Proti. Zdržel se přijat. Návrh 5, Jury pro. Proti. Zdržel se zamítnut. Uvidíme, o kterých ještě šest jury. Dílčí hlasování, první věta, první hlasování, první věta pro, proti, zdržel se, přijato, druhá věta, ne, odpadá, šest itre, druhá věta pro, šest itré, druhá věta. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 87 pro, proti, zdržel se, přijato. Nyní 80. 93. Ne, 91. Pro. Proti. Zdržel se. Mm, masivně zamítnuto. 93. 93 pro. Proti. Zdržel se zamítnut. Nyní 7 itre pro ITRE pro, proti, zdržel se zamítnut, 15 IMKO pro, proti, zdržel se zamítnut, Sto tři pro, proti, zdržel se přijat. návrh 8, ne, ne, ne, 8 kultura. Návrh 8 kultura pro. Proti. Zdržel se. Myslím zamítnut. Máme to zkontrolovat? Ne. Tak uvidíme, co ještě. Návrh 9 ITRE. a prověříme návrh 8. Tak 8, kultura. Hlasujte. 8, kultura. Konec hlasování. Vypadá, že tady je příliš mnoho hlasů za EPP. Jednoho víc nikdy není dost. Takže ano. Aha, vy jste možná ta navíc. Takže odečteme jeden hlas EPP a nyní kolik jich máme? 22 proti 29 zamítnuto. A teď přejdeme k návrhu 9 ITRE. Pro, proti, zdržel se, zamítnut. Nyní 17 IMKO. Pro, proti, zdržel se, myslím si, že zamítnu to, prověříme, to takové matoucí, zvedejte ruce, protože jinak to nespočteme. Budeme hlasovat o návrhu 17 výboru IMKO. Hlasujte. 17 IMKO. Nyní uzavíráme hlasování. 22 k 26 zamítnuto. 113 pro, proti, zdržel se zamítnut. 116 pro, proti, zdržel se zamítnut, 117 pro, proti, zdržel se přijat, 10 jury pro, proti, zdržel se přijat, 10 itre pro, proti, zdržel se zamítnut, 18 imko pro, proč proti, snažila se přijat. 119 pro, proti, zdržel se přijat. 120 pro, proti, zdržel se přijat. 121 pro, proti, zdržel se přijat. Nyní kompromis 19 eh, pro, proti, zdržel se přijat. A 11 itre pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 19 IMKO, druhá věta. Druhá věta návrhu 19 výboru IMKO. Pro, proti, zdržel se zamítnut. 126 eh, pro, proti, zdržel se zamítnut. 12 eh, kultura pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 12 ITRE pro, proti, zdržel se. Prověříme, prověříme návrh 12 výboru ITRE, takže prosím hlasujte. Uzavírám hlasování. Jaký je výsledek? 24 ku 22 přijat. Návrh 20 IMKO, zbývající text, zbývající text pro, proti, zdržel se přijat návrh 13 kultura pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 21 IMKO pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 13 Jury pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh asi tady dílčí hlasování, ne, ne, ne. Uvidíme, takže kam teď skočíme, až skočíme? Na 22 imko. První část. 22 imko. Na straně 16. Ano, Já myslím, že většina z nich předtím odpadla. Odpadlo všechno až k návrhu 22 IMKO, první část návrhu IMKO 22. Pro, proti, zdržel se, přijata. Druhá část pro, proti, Já myslím, že to bylo zamítnuto. Druhá část byla zamítnuta. A nyní 136 pro, proti, Neslyšel se zamítnut, 138 pro, proti, zdržel se zamítnut, 15 kultura pro, proti, zdržel se zamítnut, 15 jury pro, proti, zdržel se zamítnut, 15. ITRE pro, proti, zdržel se zamítnut. 23. IMKO pro, proti, zdržel se zamítnut. 142 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 146 pro, proti, zdržel se prověříme návrh, zkontrolujeme návrh 146. Hlasujte. Konec hlasování. 28 proti 22 přijat. 147 pro, proti, zdržel se přijat. 151 pro. 151 pro. Stavros, to je tvůj návrh, měl by si hlasovat. Stavrosy, přijat. Je přijat. A nyní 152 pro. Proti, zdržel se přijat. Nyní se dostáváme ke kompromisu 29, kdo je pro? Proti, zdržel se přijat. 155, ne? Ne, ne, ne, omlouvám se. Tady skáču asi příliš. Takže 18 jury, první věta. Kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnutá. A nyní se dostáváme k 155 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 19. ITRE pro, proti, zdržel se přijat. 20. Jury pro, proti, zdržel se zamítnut. 28, ústní návrh 28, pro, proti zdržel se, přijat. 21 ITRE pro, 21 itre. Itre, ne Jury, itre. Pro, proti, stržel se, zamítnut. Nyní 29 imko. Pro, proti, stržel se, zamítnut. A nyní se dostáváme k návrhu 22 itre. Druhá věta. Pro, proti, zdržel se zamítnuto. 30 e, imko pro, proti, zdržel se zamítnuto, 23 itre, pro, proti, zdržel se přijat. Ano, ano, přijat. A nyní 33, imko, pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pardon, 23, 25 itre, pro, proti, zdržel se zamítnut. 26 Jury pro, proti, zdržel se, já myslím, že byl zamítnut, prověříme, prověříme návrh 26 výboru Jury. Prověřujeme, hlasujte o 26 Jury. Konec. Dvacet osm, dvacet dva, přijato. 26 itre pro, proti, zdržel se zamítnut 34 imko pro, proti, zdržel se zamítnut 27 itre pro, proti, zdržel se zamítnut 28 itre pro, proti, zdržel se zamítnut 38 imko pro, proti, zdržel se zamítnout. 40 imko pro, proti, zdržel se zamítnout. 41 imko pro, proti, zdržel se zamítnout. A teď 42 imko pro, proti, zdržel se zamítnout. Nyní tedy úvodní ustanovení. Máme prověřit prověřit. Návrh 42 výboru IMKO. Hlasujte o návrhu 42 IMKO. Hlasujte teď. pět k 15 přijato. Omlouvám se, přijato. To je otázka to, jak zvedáte ruce. V tom je problém. A nyní tedy eh, úvodní ustanovení. A ano, ano. Návrh 3 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 8 pro, pro 8 pro, proti, zdržel se zamítnout. Návrh 1 IMKO nyní pro, proti, zdržel se přijat. A teď je návrh 12. Ano, 12. Pro. Proti zdržel se přijat. Návrh 15. Pro. Proti zdržel se zamítnut. Návrh 17. Dílčí hlasování. První část pro. Proti. Zdržel se přijata. A druhá část pro proti, zdržel se, přijata. Návrh 18 pro, proti, nezdržel se, přijat. Návrh 27. 27 pro. Proti. Zdržel se při, zamítnut. Zamítnut. Můžeme to prověřit? Zamítnut. Ano, dobře, zamítnut. A teď třicet dva. Návrh 32 pro, proti, zdržel se, přijat. Třicet tři 33, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. 36 pro. Proti? Zdržel se přijat. 39 pro. Proti? Zdržel se zamítnuto. A ještě jediný je návrh 6 IMKO ještě. Pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Ano. A to bylo poslední. Poslední, který nám zbýval. A ještě 44. 44 pro. Proti? Zdržel se? Přijat. Nyní budeme hlasovat o celém návrhu v této pozměněné podobě. Kdo je pro? Aha, omlouvám se, elektronicky. Budeme hlasovat. Pro. Je to. Uvidíme. 49 plus 1 minus. Návrh je přijat a blahopřejeme panu Axlovi Fosovi a a e, e, prosíme pana e, Fose, aby už se takové hlasování prosím neopakovalo, pokorně vás o to prosíme. A stále ještě nás čeká hlasování. A nyní je to hlasování o návrhu eh, pozměnit nařízení o agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Jako zpravodaje tady máme pana Carlose Koeja a on nám tu věc již představoval několikrát a pokud chce ještě si vzít slovo před hlasováním, tak prosím. Já bych v první řadě chtěl poděkovat stínovým zpravodajům. My jsme se setkali, když se to řešilo v prvním čtení. Všechny pozměňovací návrhy parlamentu se nám tam podařilo dostat vzdělávání, nedopustit eh, interoperabilitu, nepřipustit vytvoření dalších systémů bez příslušného schvalovacího postupu ke komunikační infrastruktuře, také v souvislosti se jmenováním rada s hlasovacími právy. Takže s jemi potěšením požádat kolegy, aby hlasovali unblock ve prospěch tohoto kompromisu, aby tato agentura byla v chodu co nejdřív. Děkuji vám, pane Koelo. A nyní přistupme k hlasování pusme se do toho. Kompromis ní text. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Tím pádem všechno další, všechny odpadá. Všechny pozměňovací návrhy. To je vynikající. To je opravdu kompenzace za to předchozí hlasování. Pane Koejo, my vám děkujeme. Nyní hlasujeme eh, o textu ve smyslu změn elektronicky. Zahajujeme hlasování. Konec hlasování. Aha. Jak to vypadá? 43 plus, takže blahopřejeme panu Kajejovi za odvedenou práci. Děkuji. A ještě máme jeden bod. Ještě jedno hlasování. Zpráva komisi radě o, o hodnotící zprávě o směrnici o uchovávání údajů. Ne, ne, ještě, ještě máme hlasování. Já se velmi omlouvám. Uniklo mi to nějaké hlasování. Já, myslím, já myslel, že už to máme za sebou. Já se omlouvám. Já jsem se řídil hlasovacím seznamem, eh, který jsem měl v ruce a tam to chybělo. Ještě pořád máme hlasování o návrhu rozhodnutí o seznamu těch cestovních dokladů, které opravní držitele k překročení větších hranice, které mohou obsahovat výzum a zavedení mechanismu pro sestavování seznamu. Spravodajkou je Tanja Fajon. A hlasujeme o postoji zpravodajky, kdo je pro. Elektronicky. Takže kdo je pro? Proti. A teď hlasujeme o textu jako takovém. Hlas, zahajujeme hlasování. Konec hlasování. A tím pádem máme 40 eh, pro nikdo proti, čili jednomyslnost. Blahopřejeme, já se omlouvám, byl jsem příliš unavený, nevšiml jsem si, že nám ještě zbývá toto hlasování. Každopádně děkuji. Dobrá. Takže, poslednímu bodu, což je komise Prosím vás o pozornost. Jestli vás mohu poprosit o pozornost. Tak poslednímu bodu je prezentace od komise ohledně hodnotící zprávy o směrnici pro chovávání údajů. A pan Prive nám přednese tuto prezentaci ředitel pro otázky vnitra, ale počítáme s ním až v 6 hodin, čili nám schází ještě několik minut. Takže doporučuji, abychom si udělali pauzu a pak za 10 minut se znovu pustíme do práce. We thank you, colleagues. We thank you for your understanding. Kolegové, děkuji vám. za vaši odhodlanost, za vaši výdrž, protože ještě máme jeden bod. Čeká nás zpráva komise. Vítáme pana Priveho z DG pro uh, otázky vnitra, aby představil zprávu o hodnocení směrnice o uchovávání údajů. Takže bez meškání dáme slovo panu Prive a možná nám zbyde pár okamžiků na položení dotazu. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. A těším se znovu na otázky. Jsem rád, že mohu být znovu v našem výboru. My potěšením představit vám tuto zprávu o směrnici o uchovávání údajů. Jak víte, tato zpráva je plodem dlouhého úsilí konzultací písemných příspěvků, statistik a případových studií a také rozhovorů s členskými státy a mnoha dalšími zúčastněnými stranami. Tato zpráva záměrně není právní analýzou směrnice ve své stávající podobě. Protože v souladu s článkem 40 je to spíš hodnocení toho, jak ta směrnice fungovala Komisařka Malstromová jasně řekla, že komise podporuje uchovávání údajů jakožto nezbytný nástroj na pomoc trestnímu vyšetřování. Ovšem to neznamená, že by komise byla stoprocentně spokojena se stávající podobou tohoto nástroje. Proč potřebujeme společný evropský přístup k uchovávání údajů? K tomu jsou tři základní důvody. Za prvé, musíme zajistit, aby byla eh, data, komunikační data k dispozici pro účely vyšetřování, protože jinak nejsou žádné záruky, že budou poskytnuta poskytovateli služeb. Některé členské státy netransponovaly směrnici a v důsledku toho bylo bráněno vyšetřování, trestnímu vyšetřování Někdy dokonce bylo přerušeno vyšetřování, protože údaje byly uchovávány pouze velmi krátkou dobu. Za další, poskytovatelé samozřejmě očekávají minimum rozdílů mezi právem v eh, různých členských státech. A občané mají právo na vysokou míru ochrany osobních údajů a práva na soukromí bez ohledu na to, v které zemi EU se nacházejí. A prioritou komise je zajistit, aby evropská pravidla vyhovovala všem těmto třem cílům. Proč tedy reformovat směrnici? Většina členských států je spokojená a vyjadřuje svoji spokojenost i v konzultačním procesu, protože tato směrnice jim umožňuje velkou flexibilitu ohledně toho, jak by měla být data zpřístupňována a používána. Ale víme také o tom, že několik států mělo problémy při transpozici, a to v důsledku obav eh, ohledně dopadu na soukromí a ochranu údajů. Rumunsko, Německo a Česká republika, jak víte, tak eh, tam byly odmítnuty eh, transpoziční zákony ústavními soudy a v Bulharsku a na Kypru a v Maďarsku e, rovněž byly podobné e, případy. V Maďarsku tedy ten případ ještě není doležen, e, do, dotažen. A také v Irsku je jeden případ stížnosti podavné, podané k nejvyššímu soudu. To znamená, vy nastaly otázky ohledně přiměřenosti těchto pravidel o uchovávání údajů které na evropské úrovni umožní eh, velký prostor členským státům při způsobu transponování a potom způsobu jejich uchovávání a zpřístupňování orgánům činným v trestním řízení. Musíme také vzít potaz, jak se vyvíjí trestná činnost a komunikační technologie v uplynulých pěti letech jak se budou vyvíjet dál v dalších pěti až deseti letech. Některé členské státy například vyzvaly k zaujetí evropského přístupu k tomu, aby byly jednotné SIM karty. Dále je tu otázka inteligentních telefonů eh, připojených na internet. To všechno eh, bude představovat velké výzvy. A vyvolává to otázky, zda stávající rámec je ještě dostatečný. Komise eh, má za to, že je potřeba zahájit reformu. Zahájili jsme konzultace s účastníky, aby jsme to probrali do větší hloubky. Proběhl první workshop 8. června s občanskou společností o různých možnostech a dále workshopy s eh, orgány na ochranu eh, osobních údajů a s jinými orgány členských států. Jaké existují možnosti reformy? Teoreticky. Jednou možností je zachování statu quo, nechat věci tak, jak jsou, ale pokračovat eh, případně ve vymáhání ze strany komise. Tento přístup má určité přednosti a některé členské státy dokonce potom volají Komise se ale domnívá, že vzhledem k obavám ohledně eh, ochrany soukromí a možným budoucím právním výzvám status quo není udržitelné možná. Druhou možností je úplné odvolání směrnice a umožní členským státům mít zaujmout vlastní přístup podle článku 15 směrnice o elektronickém soukromí. A třetí varianta, a té bychom dávali přednost, je najít nějaký způsob zajištění eh, přiměřeného uplatňování, aniž by to zároveň bylo na úkor tohoto nástroje. Není to otázka harmo, samoučelné harmonizace, ale spíš, spíše otázka minimalizace dopadů na průmysl a na základní práva při plnění cílů směrnice s účastníky, s vámi, s členskými státy, se všemi dalšími, zvažujeme pro a proti. Případně případné změny rozsahu působnosti retenčních období a různých eh, pojistek na ochranu údajů. Ale rozhodně přivítáme i jakékoliv alternativní návrhy. Teď stručně ještě další bod. Než dojde k těmto změnám, musíme i nadále uplatňovat eh, současný rámec. Budeme pracovat s členskými státy na zajištění transponování stávající směrnice. A vzhledem ke stížnostem ohledně nezbytnosti směrnice je důležité, aby členské státy i nadále, členské státy i nadále poskytovaly statistiky podle článku 10, ale potřebujeme také kvalitativní podklady ohledně příkladů toho, jakým způsobem bylo dosaženo žádoucích výsledků při stávajícím uchovávání dat a při vyšetření eh, zločinů nebo ochrany eh, nevinných. A také potřebujeme vidět, kolik údajů je v důsledku těchto eh, pravidel uchováváno. Komise se zamyslí nad všemi tě, těmito otázkami a na základě toho eh, předloží návrhy. Přes léto vyprav, vypracujeme různé alternativy na základě těchto variant, až dospějeme k optimální variantě změně směrnice a paralelně s tím eh, nastartujeme jakousi konzultaci, kde se budeme snažit zjistit, jak je tato otázka veřejně vnímána. A k tomu ještě mi dovolte doplnit, abych pro úplnost u členských států, které až dosud a jejich pár neimplementují tuto směrnici, tak přistoupí komise k řízení pro porušení. Děkuji, takže zahájíme diskuzi. A jako první má slovo paní Intveld. Možná spíš pan Alvaro, protože ten byl zpravodajem předtím. Dobře, mohu to říct stručně. Vedli jsme rozsáhlou diskuzi o této záležitosti minulý týden na semináři. Mnoho lidí je překvapeno tím, že navzdory veškeré kritice, včetně eh, kritiky ze strany EDPS, kritice eh, směrnice o uchovávání údajů, ta komise pořád dokola říká, jak je užitečná místo aby reagovala na kritiku a místo aby přišla s jednoznačnými doklady o tom, že tato směrnice je opravdu nezbytná. Jsem si jistý, že pokud schromáždíme všechny údaje o každém občanovi a předběžně budeme provádět eh, domovní prohlídky eh, každý měsíc, tak jistě budeme bezpečnější, ale možná je to trošku zbytečné. Zdá se mi, že komise nereaguje na kritiku uplynulých několika letech jsem neslyšela jediný přesvědčivý důvod ohledně toho, proč by to mělo být nutné. Neslyšela jsem žádný příklad eh, odpovědi komise na kritiku EDPS. A v tomto případě to se nejedná o žádný aktivismus když inspektor na ochranu údajů o tom hovoří, tak je to prostě jasná věc a zajímalo by mě nějaké další reakce na to. Děkuji, pane předsedo. Chci říci, že komise a já máme jiné názory na ochování údajů, to není žádné tajemství. Ale myslím si, že by bylo dobré, kdybychom vedli věcnou diskuzi, protože diskuze směrnice bude přepracována a to eh, s jistotou a ne pouze snad. Ale chtěla bych tady nadnést takovou zajímavou otázku. Protože máme jistou důvěru vůči komisi a zároveň také od komise a také od orgánů činných střesních v trestní řízení, neustále slýcháme, že je prostě nutné uchovávat údaje, tak se chci zeptat, mohla by nám komise jmenovat jeden přeshraniční případ, mimo toho případu Europolu, který se týkal boje proti dětské pornografii, opravdu jmenovat jediný, jediný případ, kdy bylo opravdu nutné a správné uchovávat údaje, protože já chci říci, že policejní statistiky, alespoň německá, opravdu nedávají žádný poukaz na to, že je tady jiná míra objasněnosti případů, pokud tedy existuje uchovávání údajů a jiná míra, pokud neexistuje. Takže jedna věc, opravdu jeden případ, který by jasně ukázal, že něco takového je na evropské úrovni nutné. Druhá věc, momentálně máme na soudu prvního stupně irskou žalobu, která se týká slučenosti takovéto směrnice se základními právy. Chci se zjistit, zda existuje eh, možnost, aby komise pro, provedla neformální poradu se soudcem prvního stupně, protože by bylo jaksi trapné, kdyby soud prvního stupně zjistil, že eh, a bylo by to podobné s rozhodnutím ve věci Rumunského ústavního soudu, že by to tedy nebylo v souladu se základními právy a pak by tedy se o tom muselo znovu diskutovat. A další otázka, já nechápu logiku komisy, kdy ona se snaží jak si pokročit ve eh, postupu při porušení smlouvy a ví, že dojde k revizi směrnice. Já to říkám za Německo, ne na, na pozici eh, ministra vnitra. V té záležitosti dobře víme, jak dlouho trvá legislativní proces členských zemí. Tedy eh, ten odpovídající implementační, implementační zákon pravděpodobně bude právě v Bundestagu v době, kdy se tady bude schvalovat ta revize, takže pravděpodobně bude zase nutné zahájit nový legislativní proces. A já se těch tedy zeptat, je opravdu nutné v takovýchto případech přistoupit k žalobě pro porušení smlouvy a trvat na ní. A další věc se omluvit, přišel jsem příliš pozdě a neslyšel jsem, zda komise chce kombinovat uh, ukovávání údajů a quick squeeze. Zda to vidí jakožto možnou opci pro přeskum a další věc. Na závěr, dokázala by komise si představit debatu v Evropském parlamentu v plénu, respektive jak si byla by proti této debatě, která by se týkala e, uchovávání údajů a vypadalo by to tedy jinak než v roce 2005, když jsme již o tomto tématu diskutovali. Chci se tedy zeptat, před předložením přeskumu. Myslím si, že by bylo zajímavé provést srstovu na plánu. Já si myslím, že by se tím mohla tedy zabývat konference předsedů výboru a konference předsedů. A dále chci se zeptat, je komise toho mínění, že způsob, jakým Řecko provádí uchovávání údajů, totiž že v Řecku údaje, které vznikají, se uchovávají pouze v Řecku. Chci tedy zeptat, je toto v souladu se směrnicí, či jste toho názoru, že dochází k porušování směrnice, zejména svobodného pohybu údajů. Děkuji vám za trpělivost. Také. Mr. Alvaro. Pane Alvaro, beru na vědomí, ale pošlete mi e-mail s tím návrhem, s vašimi náměty, tak abychom to mohli potom řádně předat na konferenci předsedů. Pan Foss nyní. Děkuji velice. Já mám takovou podobnou otázku, jde podobný směrem jako tady projev pana Alvara. Je smysluplné, aby Německo či ostatní státy byly nuceni jak si přijmout zákon, který se týká uchovávání údajů, když víme, že pravděpodobně dojde k tomu přeskumu, takže zde budou jiné eh, podmínky. A další věc, tyto tři ústavní soudy, o kterých jste hovořil, eh, mají podobný názor na určité podmínky? předpoklady pro toto. A další věc, poslední, existují nějaké zkušenosti, informace o zkušenostech v tom smyslu, abychom mohli říci, jak dlouho vlastně by se údaje měly uchovávat. Někdy slýcháme různé informace, někdy slýcháme, že pokud po třech měsících eh, nedojde k trestně eh, právnímu řízení, že to pak již nemá smysl uchovávat. Prostě takovou, mám takovou otázku, existují nějaké informace o zkušenostech v tomto oblast, této oblasti, pokud by existovaly, bylo by to pěkné, pokud ne, tak bychom se museli zařídit jinak. Děkuji. Kirkhope, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já chci zmínit dvě oblasti. První se týká vztahu s USA a ten způsob, jak se vyjadřujeme my a američané. Možná, že eh, si rozumíme sice anglicky, ale skutečně, eh, jak je to s tím smyslem slov, jako ochrana zájmu osob, eh, bezpečnost informací, to jsou všechno základní principy, o které nám tady jde a ptám se, rozumíme si vzájemně s nimi? My sami máme často problém mezi sebou, že si nerozumíme. A teď někdy nemluvě o tedy eh, dvou březích Atlantiku. A já se ptám, zdali eh, eh, v těch jednáních, jaká je pozice vůči Spojeným státům v tomto. A potom ukládání informací, uchovávání informací či údajů. Ano, kolegové hovořili o délce, eh, o době, po kterou by se měli uchovávat, ale to není jediné kritérium, které mě zajímá. Co mě zajímá nejenom doba, po kterou se mají uchovávat, ale podmínky, za kterých se uchovávají, to znamená zabezpečení jejich Eh, používání informací, všechny ty pojistky, které tam budou existovat, a potom použití informací a přístup k nim. To je podle mě stejně důležité jako doba, možná je to ještě důležitější. A mohli, mohli byste se vyjádřit, co si myslíte k těm návrhům, které jsou na stole. Jsou adekvátní pro ochranu občanů i takto, tímto způsobem, pan Albrecht. Äh, Děkuji. Nejdříve musím říci, že toto hodnocení uchovávání údajů jsem si velice pozorně přečetl, stejně jako řadu ostatních a Dospěl jsem k jasnému závěru, že prostě určité věci tam nejsou v pořádku toho uchovávání údají. Byl to jeden z nejrychlejších legislativních procesů a možná to byla jedna z těch chyb, ke kterým došlo. Když se podíváme na to, kolik peněz se vydává pouze na to, a jsou to tedy peníze, které musí vynaložit poskytovatele na to, aby eh, aplikovali, prováděli tuto směrnici v členských zemích. Eh, jen v samotném Německu je to asi částka 300 milionů eur, které musely být investovány to, aby došlo eh, k eh, provádění této směrnice by bylo zajištěno. Když se tedy podíváme, kolik peněz to celé stojí, tak musím říct, že je to pro mě poněkud eh, neprůhledné, ta celá věc, jak, jakým způsobem je možné, že v té hodnotící zprávě stojí, že toto opatření tak, jak je přijato, není smysluplné, že tedy nevede k efektivnímu trestnímu stíhání a zejména se jaksi neorientuje podle podobných principů. Já chci tedy říct, že eh, různé provádění směrnice o chovávání údajů v celé řadě členských států jasně ukazuje, že zde nemáme žádné měřítko, protože tento opatření je přiměřené a nutné. A dále poukaz na otázku právních rámcových podmínek. Slyšeli jsme, že některé ústavní soudy v jistých členských zemích eh, byly proti tomuto opatření, buď eh, napadly samosměrnici o sobě, či alespoň zákon, který ji provádí a odkazovali na základy, které máme k dispozici, listinu základních práv, ústavu členských států a umluvu Rady Evropy o lidských právech a odpovídající judikaturu Štazburského soudu. Ovšem tato judikatura byla známa již předem a neustále se to zmiňovalo. Myslím si, že nyní je konečně na čase i pro Evropskou komisi, aby vzala tuto judikaturu na vědomí a opatření, které přijímá, opravdu přizpůsobila této judikatuře a držela se tohoto rámce. Já si myslím, že toto je úkolem Evropské komise, aby ten rámec v rámci Evropské unie byl koherentní. A un, komise by se o to měla postarat. Občané Evropské unie a rovněž také zákazníci poskytovatelů eh, internetových služeb nemohou čekat celá léta, než eh, například určité věci objasní Evropský soudní dvůr. Nemohou čekat celá léta na právní jistotu a na to, že se prosadí jejich právo. Já si myslím, že toto není přijatelné a proto se chci zeptat, kdy tedy dojde k přeskumu, kdy přijdete s tím návrhem. Pak, až tedy k tomu dojde, tak rozhodně my se budeme aktivně podílet na celé zážitosti. Děkuji. Ani má slovo paní Gracabil. Děkuji, pane předsedo. Mě překvapilo, že komise pořád ještě zvažuje jednu z těch alternativ. Teď pořád ještě pokračuje řízení za porušení smlouvy a to je v rozporu. Některé země netransponovaly směrnici o uchovávání údajů na základě hlasování, demokratického hlasování v parlamentu a e, máme signály z různých zemí, mm, od jejich tedy ústavních soudů, parlamentů, veřejného mínění, že tady jsou s tím velké problémy. Problémy s ochranou osobních údajů, uchovávání údajů není úměrné cíly, je to, příliš to zasahuje do soukromí, třeba je to otázka doby, po kterou se mají uchovávat 6 e, měsíců až 2 roky. Některé země by chtěly mít méně, některé více. Potom další kritika, že se ty údaje nepoužívají pro e, závažnou trestnou činnost, to byl původní účel, takže je naléhavé s tím něco udělat. A my bychom rádi měli návrh od komise, eh, eh, eh, který by revidoval, novelizoval stávající směrnici, tak abychom splnili všechny ty požadavky, které jsem tak obecně popsala. Jinak to bude nekonsistentní. Vy budete pokračovat s těmi formálními žalobami, budete žalovat členské státy, ale na druhé straně musíte přece Eh, reagovat na eh, požadavky eh, demokraticky zvolených a veřejného umění. Paní Latford. Děkuji, pane předsedo. To je úplný zmatek kolem toho. Já nejsem překvapena, protože <clears throat> teď jsme v situaci, na kterou bych eh, doporučila akademický seminář. Tady z toho nevidím směrnici, ale eh, tato směrnice poskytuje eh, malou právní jistotu a předvídatelnost pro provozovatele, kteří provozují biznis ve více než členských státech, kdy lze tedy různě ukládat ty údaje v různých členských státech, takže omezená limitovaná právní jistota, to je hodnotící zpráva komise, kterou cituji. Potom členské státy mají manevrovací prostor přijmout opatření podle směrnice o soukromí a mohou eh, ale zde eh, eh, potom, mm, jak si je dost problematické vůbec, aby vyhodnotili tuto směrnici a potom je tedy, se vystavují těm žalobám. To je takový hezký příklad toho, jak nepřijímat legislativu v Evropě. Pan Kirkhope zmínil tedy příklad a potom eh, máme i legislativu o nebezpečných psech, například o, o bojových plemenech a podobně, takže to potom také všichni volali, protože aby se tím vyřešil problém, to problém tedy s těmi psy některými. A, vy jste byl minister. Aha, na to jsem zcela zapomněla že tehdy to se omlouvám, že jsem přišla zrovna s tímto tématem. Ale musíte připustit, že pravidelně se o tom také mluví jako o legislativě, a, a, a, a takže určitě jste byl pod velkým e, tlakem tehdy. Ale každopádně e, za No, takže tato, tento zákon, tato evropská směrnice je taková verze toho zákona proti nebezpečným psům. A, hm, hm, Tehdy došlo k eh, reakcím, mm, tehdejší britská vláda eh, eh, tak to reagovala vlastně i na ty atentáty v červenci 2005 tímto a bylo to politicky motivováno, nebylo to ani adekvátně zanalizováno a dostalo se to takto tedy sem. Takže vy máte, nebo upřímně tedy, jak eh, aplikovat článek 95, eh, jednotný právní základ směrnice, kde se říká, že účelem je uchovávat údaje pro boj se závažnou kriminalitou. Tak já upřímně řečeno nevím tedy, jak to tady do sebe zapadá. A potom ten fakt, že ta směrnice neupravuje přístup k údajům ani užití či výměnu informací, což znamená velkou právní nejistotu pro provozovatele služeb a občany. Je to úplný zmatek a my eh, komise nás do toho dostala, tak teď zhlížíme ke komisi, že nás toho zase dostane. A to je role komise. Nevím sice, jak to udělá, Ehm, uvidíme, jak dopadne ten irský případ před soudním dvorem, ale eh, něco se s tím musí udělat. Ono se to snadno říká, ale já myslím, s tím souhlasí všichni. Něco je třeba s tím udělat, abychom vyřešili stávající situaci a to nejenom pro telekomunikační firmy, ale i vůbec pro eh, cenu, kterou za to platí uživatele, my všichni. Takže eh, teď pan Prive, abychom uzavřeli tuto výměnu názoru, máte slovo. Já se bojím psů, musím se přiznat, eh, takže já bych ten zákon považoval za špatný, pokud by se omezoval pouze na velké psy měl by být i na malé psy, ale komise se ponaučí tedy z této špatné legislativy, kterou přijal jeden konkrétní stát, abychom se vyhnuli podobným chybám při novelizaci této směrnice. Vím, e, zbývá nám pět minut, tak se pokusím zareagovat na většinu poznámek. Ano, po dlouhých přípravách Mm, na podlouhé práci na této zprávě, tak komise dospěla k závěru, třeba s tím nesouhlasíte, že <clears throat> to je užitečný nástroj. A e, já jsem slyšel na jedné konferenci, že tato zpráva e, používá diplomatický jazyk, že tam není nic radikálního, jako že něco je vynikající, něco je hodně špatné, ne. Dobře. A tak prosím nezapomínejte na to, že podle první diskuzí v radě máme dojem, že asi teď kvalifikovaná většina by byla proti novelizaci. Na to nesmíme zapomínat, názory se různí mezi členskými státy. My jsme měli za to, že tato zpráva vzala do úvahy všechny aspekty této složité agendy. A ne, neignorovali jsme ani připomínky inspektora na ochranu osobních údajů a ani to, co řekl na prosincové konferenci. Opět velice rád, teď to tady nebude, ale velice rád vám eh, předložím příklady a případy, někdy jich je příliš mnoho, ale Nevím, zda ten nástroj by byl užitečný pouze, pokud by šlo o přeshraniční eh, případy. Eh, mm, takže já myslím, že bychom měli důvody harmonizovat, eh, i kdyby šlo pouze o vnitrostátní případy. Nevím to, nevím tedy. Nevím, já nevím přesně, jak to v té zprávě zní, tak to si musím prověřit potom eh, ta myšlenka neformálně konzultovat soudy, než tedy ten, eh, eh, ta věc se dostane k soudu, no to bych asi já jako mm, člověk z Nizozemska asi si myslel, že žádný soud by neakceptoval podobné kroky, nějaké takové předběžné konzultace. A teď ty probíhající, ta probíhající řízení pro porušení smlouvy, smlouvních povinností ze strany státu, ano. E, beru na vědomí, je třeba něco zlepšit v této legislativě a především ale je třeba, aby co nejrychleji to zpracoval zákonodárce a především tady v této věci nechceme se vystavit kritice, že jsme něco uspěchali, takže musí proběhnout konzultace a připomínkové řízení a hodnocení dopadu a e, to možná lze trochu urychlit, ale určitou dobu to potrvá. Na druhé straně komise nezvažuje, že by mohla zastavit ta řízení proti těm dvou či třem státům, které netransponovaly. To by bylo velice nepatřičné vůči těm, státům, které vyvinuli politické úsilí a transponovali směrnici již před několika lety. A za druhé, pokud vezmete tu stávající směrnici a pokud se podíváte na poslední stránku tohoto hodnocení, tam e, zjistíte, e, jakým směrem se e, věci vyvíjí a že lze transponovat tuto směrnici způsobem inteligentním, který bude znamenat, že eh, eh, tedy eh, ten členský stát potom při případné novelizaci nebude muset jít zase tím zákonodárným procesem. A nesmíme zapomínat na to, že <clears throat> alespoň v případě Německa ústavní soud explicitně v judikátu ve výroku řekl, v tom svém nálezu řekl to, že ano, kritizuje směrnici, ale vidí možnost, jak ji transponovat eh, eh, i při dodržení eh, ústavních mm, norem Německa. Takže <clears throat> my jsme nestudovali ty nálezy ústavních soudů, samozřejmě, mm, protože to vždycky vyplývá i z těch interních ústavních pořádků, ale vždycky tam spíše jde o to téma proporcionality a potřebnosti. Určitě vezmeme do úvahy eh, tyto nálezy ústavních soudů, pokud budou relevantní pro evropskou legislativu. Ne všechno v nich je relevantní pro nás právní základ. Samozřejmě já chápu ta vaše váhání, ale to je jediné téma, které vlastně bylo eh, konečně objasněno soudním dvorem. <clears throat> Takže bych nerad vyjadřoval nějaký jiný názor, pokud jde o použitelnost článku 95. O tom rozhodl eh, náš soud. Pane předsedo, vím, že spěcháme a <clears throat> potom otázka, zda komise předloží návrh, no to nevím, teď nemohu říci intenzivně na tom pracujeme, ale musíme nejprve provést kolo konzultací, hodnocení dopadu, což asi potrvá několik měsíců. Konkrétní datum nejsem z to říci. Děkuji, říká pan předseda, děkuji, ano. Tím eh, jsme skončili s programem a tato prezentace byla smysluplná, myslím. A e, tím přerušeme do zítřka do 9 hodin, 9 ráno. Děkuji za spolupráci, zítra ráno se uvidíme.